Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich eh, Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, srdečně vás vítám na tomto zasedání eh, s panem eh, Veskartem a paní Másten. Budeme dnes diskutovat o otázce, která souvisí s Afrikou, především se Sudánem a Jižním Sudánem. Máme tady výkonného ředitele ESVČ pro Afriku a máme tady také potom e, předsedu vlády a ministra zahraničních věcí Albánie. A já jsem velmi rád, že budeme mít tu možnost dnes spolu diskutovat. Dále bych vám chtěl také sdělit, že 8. května podvýbor pro lidská práva měl druhou výměnu názorů o otázce zvláštního pověřence pro lidská práva. Kolegyně eh, Andrej Kýne je spravodajkou a rada by chtěla jmenovat prvního zvláštního zástupce eh, a protože ta otázka je opravdu nalehavá, tak bychom chtěli požádat, abychom postupovali opravdu velmi rychle. Měli bychom postupovat eh, na základě originálu a vycházet ze čtvrté té anglické eh, verze. Závěrečná lhůze pro pozměňovací návrhy eh, by měla být 16. května ve 12 hodin, tak aby 26 nebo 24. května mohlo ve výboru proběhnout hlasování. Myslím si, že to bude opravdu velmi naléhavé. Možná, že bychom to mohli i probrat rychlým řízením eh, v, na plenárce, pokud by nebyl patřičný počet poslanců proti. Dále bych chtěl říci, že v době, kdy se bude diskutovat o mé vlastní zprávě, už tady nebudu přítomen. Má to prostý důvod. Jedním volebním výsledkem v Německu eh, to došlo tak daleko, že eh, nálada v naší straně se příliš nezlepšila a proto musím odcestovat na zasedání předsednictva do Německa bez pochyby, protože jste politici, tak budete takovou situaci chápat. Předložil jsem vám ovšem dokument e, mé zprávy a e, chtěl bych vás vyzvat, aby do příštího pondělí jste své e, ústní nebo písemné pozměňovací návrhy dali k dispozici Myslím si, že zasedání výboru bude v pondělí probíhat ve Štrasburku a měli bychom si o tom promluvit a bezprostředně poté v tom týdnu bych chtěl připravit návrh a zaslat návrh, který, eh, tedy ten návrh pozměňovacích návrhů, ten definitivní návrh pozměňovacích návrhů. Pokud souhlasíte s tím, tak eh, kdyby jsme takto postupovali, tak by to bylo možné provést bez prodlení, bez zdržení pokud by u nás výsledky eh, naší strany byly eh, dobré, eh, tak bychom nemuseli mít tuto komplikaci, ale bohužel je to tak, takže musím odcestovat. Veronik má slovo. Předpokládám, že to je technická záležitost. Slyšela jsem, že hovoříte o 6. května a potom o 6. květnu a potom o 24. květnu. A nebo to bude v červnu? Zkrátka, já jsem to úplně nepochopila, bude to 16. dobře, 16. tak eh, já jsem si říkala, že mi to tak mělo asi být. Damit einverstanden, dass wir so Souhlasíte tedy s tím, že budeme postupovat takto? Ještě jednou se vám omlouvám, ale bohužel eh, se opakovaně vrací tyto smutné okamžiky v politice. Čas od času se to zkrátka stane a pan eh, Kosaček převezme zasedání místo mě. Kováček, pardon. So, colleagues, good afternoon also. Tak vážení kolegové, dovolte, abych i já vás zde dnes přivítal. Vítáme také hosty. Jako první budeme eh, hovořit, eh, budeme, bude probíhat výměna názorů s panem Nikolasem Westcottem o strategii pro Sudan, Jižní Sudán a současné situaci v západní a střední Africe. Eh, opět zde tedy vítám naše drahé hosty a e, konkrétně tedy paní Marcenovou, pana Veskota, kteří budou diskutovat o evropské strategii pro podporování stability v Sudánu a Jižním Sudánu za účelem odvrácení konfliktu, který se zdá být doslova na spadnutí. E, evropská vnější činnost je velice důležitým aspektem sféry činnosti našeho parlamentu. Kromě toho pan Veskot bude hovořit také o aktuální situaci v západní a e, střední Africe, o Guinea Bissau, Mali a Kongu a, repu- a Středoafrické republice. To je také ve středu zájmu iniciativ Evropské unie ve střední a západní Africe v rámci zavedení stability, obnovení demokracie a zahájení spolupráce s regionálními vládami. A tímto bych rád dal slovo nejprve zvláštní zástupkyni Evropské unie pro Sudán eh, Rosalind Marcenové. Je A pardon, nejprve pan Veskot, eh, já to tady mám zpřeházené. Prosím, pane Veskote, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejprve bych se rád omluvil těm kolegům, kteří eh, zde byli minulý týden na zasedání, kam já jsem bohužel přijít nemohl, proto ten program dnes je poněkud rozšířenější, tak aby i ti poslanci a poslankyně, kteří chtějí získat další informace o, cent- o střední a západní Africe, budou mít možnost se mě na eh, tyto věci zeptat. Dnes je zasedání Rady pro zahraniční věci, včetně ministru pro rozvoj. To bude probíhat dnes odpoledne. Já se k ním budu bohužel muset připojit na jednání o tom rozvoji a právě proto, pane předsedo, se omezím pouze na stručný úvod aktuální situace v střední, západní, východní Africe a pak předám slovo kolegyni Marsdenové, která bude hovořit o Sudánu a pak bude prostor pro otázky, takže ten můj projev se poněkud zkrátí. Krize na východě Afriky je něco, co všichni už dobře známe. Ovšem krize v západní Africe, která vypudla, vypukla v posledních měsících, je něco zcela nového a momentálně probíhá příprava našich reakcí k těmto událostem a v podstatě nemáme na čem stavět. Hovořím zde hlavně o situaci v Mali a v guinea bissau ovšem ne pouze v těchto zemích. Situace v oblasti Sahelu už eh, je po léta velmi křehká. Evropské zájmy jsou velmi úzce spjaty v této oblasti s našimi obavami o rozšíření terorismu a únosy, eh, obchod s drogami, obchod s lidmi a migračními tlaky. A vzhledem ke křehkosti a rozsahu našich zájmů zde jsme vyvinuli pro sahelskou oblast strategii, kterou přijala Rada pro zahraniční záležitosti v loňském roce. Ta strategie byla úspěšná, správná, ovšem přišla poněkud pozdě. Protože rychlost vývoje v oblasti Sahelu a konkrétně v Mali nám ukázali, jak křehká ta situace ve skutečnosti je a jak aktivita, kterou jsme navrhli, nepřišla ve správnou chvíli, jak měla přijít o dva nebo o tři roky dříve, abychom se vyhnuli přesně tomu, co nyní nastalo. Nicméně situace je taková, jaká je. Došlo ke vzpouře vojáků v Damagelu před jedním měsícem a to znamenalo kolaps státu. Na severu fyzicky, kde máme ty rebelská hnutí Tuareku a islamistických džihadistů, eh, kteří zde v podstatě všechno ovládají. Eh, a vláda v Bamaku v podstatě už neplatí pro severní polovinu země. Ovšem, eh, kromě toho zde máme na jihu, kde proběhlo to vojenské coup Eh, tak zde se vlastně vládní formace zcela zhroutily. Reakce ECOSu, regionální organizace, byla naprosto jasná a jednoznačná. Byly okamžitě zavedeny sankce, které měly donutit chuntu k tomu, aby eh, zajistila postup eh, k obnovení civilní vlády, přičemž v květnu v tomto měsíci měly proběhnout volby Eh, zatímco tedy zastávající situace byly tyto volby odloženy o jeden rok. Nicméně tento transfer je dosti problematický. Momentálně stále probíhají jednání eh, v kruzích vojenských a v rámci vztahu těchto vojáků s vládou, kterou vede bývalý eh, předseda schromáždění pan Traore a pan Diara. Eh, tedy předseda vlády. Evropská unie eh, za těchto podmínek pozastavila pomoc. A to platí i nadále. Pakliže dojde k dohodě o nějakém progresivním tranzitu směrem k civilní vládě, kdy se ukáže, že jednoznačně vládne civilní vláda a vojáci jsou opět v kasárnách, pak jsme ochotni opět pomoc obnovit a pomáhat tomuto Eh, tomuto transferu politickému. Ovšem pakliže vojáci nebudou ochotni eh, tento krok podniknout, budeme eh, v rámci členských států zvažovat aplikaci článku 96 dohody z Kotonu, kdy v podstatě pozastavíme veškerou pomoc a kontakty s vládou až do té doby, než vznikne civilní ústavní vláda. Situace je tedy dosti nejasná. Naše stanovisko je jasné, jak vzhledem ke KOSu. My jsme jim eh, pomohli v, organizování diskusí o těchto tématech a eh, je jasné stanovisko i vzhledem k lidem v terénu. Nicméně, i když se eh, dohodne tento transfer na jihu země, ten sever země bude stále dosti nejasným prvkem, protože momentálně to vypadá tak, že se zdá, že bude velmi obtížné zde nastolit jakoukoliv vládu ústavní vlády mírovým způsobem. ECOS už zahájil proces jednání. E, uvidíme, zda se ta jednání někam posunou, ovšem nevypadá to moc dobře. Je zde celá řada skupin, zejména Al-Qaida v Magrebu e, a další, kteří nemají vůbec žádný zájem na vyjednávání jakéhokoliv řešení, které by zavedlo právního, právní stát v severním Mali. A právě proto může dojít k situaci, kdy bude potřeba použít sílu k obnovení pořádku. ECOOS eh, už nabídl určitý počet vojáků, který by měl pomoci vládě, respektive armádě v Mali eh, v obnovení pořádku na severu. Ovšem, dokud nebude zavedena vláda na jihu, je velmi těžké plánovat, jaké mají být další kroky pro sever. Obdrželi jsme požadavek od ECOOSu, abychom poskytli finanční pomoc ehm, jednotkám ECOOSu pro případ ehm, vyžádání takovéto pomoci malijskou vládu ehm, za účelem tedy zavedení pořádku v zemi. My jsme zatím nereagovali, samozřejmě můžeme reagovat pouze v rámci prostředků, které pro toto máme dostupné, ale a to nebude dříve, dokud nebude jasné, kdo je tedy tou vládou, se kterou máme jednat a jaký bude mandát těchto vojenských jednotek za dané situace. Taková je tedy momentálně situace v Sudánu. V Gineji Bissau eh, ta krize trvá už mnohem déle a je daleko více zakořeněná. Zde je zde celá řada politických faktorů v Guinea-Bissau, které vedly k nestabilitě a to v posledních vlastně dvou desetiletích. Máme zde různé etnické rozepře, eh, rozepře mezi civilním a vojenským sektorem a velmi eh, velký vliv eh, obchodníků s drogami a velký vliv korupce. Zde článek 96 smlouvy z Kotonu už platí, pokud jde tedy o naše vztahy s Gineou Bissau. Doufalo se, že pomůže prezidentský volební proces, který tehdy v podstatě byl v polovině, proběhlo první kolo a čekalo se na druhé kolo. Doufalo se, že tento proces bude znamenat vznik vlády s takovou legitimitou, která bude moci provést reformu sektoru bezpečnosti a vypořádat se s korupcí a tím zavést stabilitu. Ovšem armáda která se obávala jakési efektivnější vlády, ten volební proces přerušila což de facto znamenalo také státní převrat vojenský a e, politici byli v podstatě vyhnáni, kromě těch, kteří armádu podporovali. A prohlásilo se, že budeme mít jednoroční dobu transitní, přechodovou směrem k civilní vládě. ECOOS opět reagoval velmi svižně a toto odmítl. A navrhl, opět i zde, že poskytne vojenské jednotky o síle 600, 600 mužů, které budou podporovat civilní vládu a které zajistí obnovení toho procesu prezidentských voleb a demokracie. Vojenská chunta, která vládne Guinei Bissau, tyto podmínky zatím nepřijala a zatím tedy jsme zde v patové situaci. Momentálně je zde, eh, jsou zde angolské jednotky, které byly přivedeny za účelem zajištění bezpečnosti pro eh, ten proces reform, těm se říká Missang. Chunta požaduje, aby tyto jednotky byly staženy. ECOOS souhlasí s tím, že mají odejít, ovšem pouze tehdy, že na jejich místo přijdou právě jednotky ECOOSu. Eh, a situace je i nadále tedy nejasná. Jak říkám, eh, pomoc ze strany EU je pozastavená uplatněním článku 96 dohody z Kotonu. Hospodářská situace vlády v zemi není tak špatná jako v oblasti Sahelu, což zároveň s tím e, politickým převratem znamená v podstatě humanitární krizi vzhledem k suchu a nedostatku potravin. Ovšem i v Guinea-Bissau ta hospodářská situace se zhoršuje, neobchoduje se, banky zavírají, neprodává se eh, zboží, což znamená, že eh, stále více hrozí humanitární krize i v této zemi. Evropská unie v sahelské oblasti i nadále poskytuje humanitární pomoc, která splňuje základní požadavky obyvatelstva. A to bez ohledu tedy na oficiální pomoc vládám. V obou těchto zemích je situace i nadále nejasná. My velmi detailně sledujeme, co se děje a jsme v kontaktu s ECOOSem a ostatními organizacemi, eh, s organizacemi pro sahelskou oblast Nigérií a s Mauretánií a s dalšími a spolupracujeme velice úzce také s Organizací spojených národů. Dovolte mi stručně ještě zmínit situaci ve dvou dalších zemích Afriky, kde se situace vyvíjí pozitivněji v Malavi o Velikonocích došlo ke krizi po nečekané smrti prezidenta Musariky. Ústava říká, že zvolený víceprezident Joyce Bender by měl zaujmout prezidentské křeslo v takovomto případě, ale celá řada e, stoupenců pana Musariky to nechtěla. Protože Joyce Bender Eh, byl odpůrcem pana Musariky a byl dokonce vyloučen z dané politické strany. Intervence mezinárodního společenství, včetně Evropské unie, která spolupracovala s USA, s OSN a s dalšími, společně s principiálním stanoviskem armády v Malavi, která říká, že podpoří ústavu a nikoli v prezidentova bratra, znamenalo poměrně hladký přechod síly směrem k ústavně správnému eh, řešení, to znamená k tomu místo, místo eh, víceprezidentovi, není už tedy prezidentovi Joyce Banderovi a ústavní krize byla překonána. Což znamená, že vláda se mohla hned začít zabývat vážnými hospodářskými problémy, které se za poslední roky množily. A hned vedle v Zimbabwe eh, po rozhodnutí Evropské unie o zrušení některých některých eh, sankcí eh, eh, znovu začal fungovat ministerský tým, což znamená, že vyslanci tří politických stran přijeli do Bruselu minulý týden, setkali se s baronkou Eštnovou a shodli jsme se s nimi na možném dalším postupu Eh, který bude spojen s přeskoumáním postupu podle článku 96, což proběhne na konci července, na základě čehož Evropská unie zhodnotí, zda se podniklo dostatečné množství kroků, které vedou směrem k zavedení nové ústavy a k eh, obnovení země, k novým volbám, které jsou naplánovány na příští rok. Zkrátka tedy zda země podniká dostatek kroků k tomu, abychom my mohli zrušit restriktivní opatření. Každopádně zde probíhá pozitivní a konstruktivní dialog. Uvidíme, kam se dostaneme do konce právě července. Nakonec mi dovolte zmínit Demokratickou republiku Kongo, kde byla konečně sformována nová vláda na základě loňských voleb. Je to vláda dosti technokratická a je dobré vidět, že zde máme lidi, se kterými lze jednat a e, se kterými máme naději na pokračování pomoci z EU. Opět je zde celá řada výzev, zejména ve východní oblasti této země, kde e, jeden z bývalých vůdců rebelů který je tedy teď součástí armády v rámci, který byl součástí armády v rámci mírového procesu. Armádu teď zase opustil, odešel do džungle a e, opět, zde, opět se zde objevují e, ozbrojené šarvátky mezi oficiální armádou a rebelskými silami a uvidíme, e, jak to dopadne. A konečně k Sudánu, to předám slovo paní Marsdenové. Zde se ta situace dramaticky zhoršila za posledních několik týdnů a to tedy včetně e, zabrání hedžliku e, jihosudánskými jednotkami. Evropská unie je opět i zde velmi aktivní, spolupracuje s mezinárodními partnery na řešení této krize a to způsoby, jaké jistě popíše paní kolegyně. E, zejména je důležité, aby mezinárodní společenství jednalo jednomyslně a aby tak jednalo i do budoucna, tak aby tlak na obě strany Eh, ve smyslu tedy dohodnutí příměří a ve smyslu jednání u jednoho stolu byl co největší. V tomto smyslu i Africká unie i Rada bezpečnosti OSN odsouhlasili cestovní mapu, ve které hraje svou roli i Evropská unie, aby se tlak na tyto dvě strany zvýšil a aby se ty strany jednali, vrátili k jednacímu stolu. Děkujeme, říká pan předseda. Děkuji za slovo. Jak již Nik řekl, ano, Evropská unie má veliké obavy, veliké obavy ohně eskalace tohoto napětí na hranicích mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Jižní Sudán, a jak víme, došlo tam k okupaci Hegliku, to znamená oblasti velice bohaté na ropu, vedlo to k odsouzení na mezinárodní úrovni, včetně Evropské unie. Prezident Van Rompuy telefonoval prezidentu Salvakiovi Jižního Sudánu a žádal o to, aby došlo k okamžitému bezpodmínečnému stažení SPL armády z Hegliku. Vysoká představitelka rovněž veřejně odsoudila okupaci SPLL v oblasti Hegliku a zároveň i letecké bombardování území Jižního Sudánu sudánskými, sudánskou armádou. 23. Rada pro zahraniční záležitosti diskutovala celou situaci. Jižní Sudán již stáhl své síly se čliku v té době, co jsme uvítali a podali jsme potom, aby vlády obou zemí okamžitě zastavily tyto útoky na jednotlivá na Eh, území, buď teda přímo nebo prostřednictvím svých přívrženců a zároveň i um, uh, stažení všech složek z AP oblasti a zároveň jsme žádali potom, aby došlo k ukončení všech štvavých projevů. Zároveň podporujeme veškerá úsilí Africké unie a zároveň vysoké panelu pro implementaci vysokého panelu, který vede prezident Beky ve spolupráci s OSN a ostatními mezinárodními partnery je to orgán Africké unie, který se snaží o to, aby obě vlády obou zemí přijaly tyto kroky, které zdůraznila Rada pro zahraniční záležitosti. Byli se nás počítalo to, že 24. 4. Peace and Security, to znamená Rada pro mír a bezpečnost Africké unie předložila detailní cestovní mapu, která je součástí jejich komuniké. Zde vidíme velice jasné kroky, které by měly ukončit tuto nevraživost a zároveň to, aby se obě dvě strany dostaly k jednacímu stolu. Tato cestovní mapa byla poté přijata i Radou bezpečnosti OSN ve, svém, ve své rezoluci 206 z 2. 5. Evropská unie samozřejmě uvítala toto usnesení. Myslíme si, že eh, přijetí Charty 7 tohoto, eh, této rezoluce je velikým diplomatickým úsilím a zároveň je to dobrý příklad úzké spolupráce mezi OSN a Africkou unii. Myslíme si, že je opravdu pozitivní to, že zde máme mezinárodní koncenzus ohledně toho, jaké kroky nás čekají v této oblasti máme zde jasnou cestovní mapu s jasnými daty, je to, mm, řekla bych, velice ambiciózní. Máme zde samozřejmě jasné požadavky, které vyžaduje jednak OSN, Rada bezpečnosti a zároveň Rada pro mír a bezpečnost Africké unie. A zároveň to podporuje, podporují i různé sankce mm, nevojenského charakteru na základě článku 41 OSN, pokud by kterákoliv ze stran neaplikovala tyto požadavky. Čili hlavně hlavním cílem v současné době mezinárodní společenství je tlačit na obě dvě vlády, aby došlo k implementaci této rezoluce bez nějakého dalšího spoštění. Vysoká představitelka přišla s eh, 5. 5. května s prohlášením. V tomto ohledu Evropská unie bude úzce spolupracovat, podporovat prezidenta Bekyho v jeho úsilí, dále um, um, premiéra Milese, který vede EGAS a um, zároveň speciálního vyslance, zvláštního vyslance OSN um, já jsem navštívila tuto oblast rovněž, byli jsme, hovořili jsme s jednotlivými oblastmi, jsme v kontaktu s regionálními mezinárodními partnery, včetně Etiopie, Číny, Egypta, Jižní Afriky, Turecka a ostatních partnerů ještě nad rámec eh, zvláštního vyslance z, eh, z Spojených států eh, či Norska. Obě dvě vlády akceptovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN a souhlasí s tím, že dojde k ukončení všech projevů nenávisti. Ovšem samozřejmě, že požadujeme konkrétní kroky na místě, nejenom na papíře a musí dojít k opětovnému zájení jednání, vyjednávání a doufáme, že panel, který vede pan Beky, bude schopen se sejít v, Adibabe, v Addis Abebě a že dojde k nastolení tohoto společného mechanismu, o kterém jsme hovořili, který by měl nastolit bezpečnost a zajistit bezpečnost z obou stran. Zároveň byli velice důležité, abychom aktivovali společný, společnou misi eh, pro monitorování hranic kterou, na které se v principu dohodly obě dvě země mm, a zároveň to bude podporováno eh, pozorovateli z obou států i mezinárodní pozorovateli, protože je velice důležité, abychom zajistili to, že skutečně došlo k ukončení všech eh, vojenských projevů na hranicích posledních dnech eh, Jižní Sudán stáhl i policejní složky z oblasti Abej. To vítáme a trváme na tom, aby Sudán pokračoval stejným způsobem eh, v eh, souladu s rezolucí 2046. Stávající napětí mezi oběma zeměmi je propojeno se situací v Jižním Kordofánu a ve státu Modrý Nil této oblasti bohužel nedošlo k ukončení eh, vojenského konfliktu. Vládní složky zde bojují se SPLL na severu, samozřejmě, že i se sudánským revolučním frontem tyto šarvátky pokračují. My si myslíme, že musíme dosáhnout politické eh, komplexní eh, dohody, která by vyřešila tento konflikt a vítáme zároveň to, že rezoluce Bezpečnostní rady OSN hovoří jasně o tom, že vláda Sudánu i SPL musí spolupracovat s prezidentem Beky a premiérem Melesem při dosažení urovnání celé situace celého konfliktu na základě rámcové dohody, kterou podepsali 28.6. v loňského, loňském roce obě dvě strany. Vláda Sudánu zatím ovšem ale neakceptoval tripartitní dohodu ohledně humanitárního přístupu k civilistům v Jižním Kordofánu a Mudrém Nilu, což předložila Liga arabských států, eh, což bylo předloženo Lize arabských států a Africké unii a diskutuje se to od února letošního roku. Proto chceme, aby Vláda Sudánu umožnila humanitární přístup ke všem civilistům v, konfliktním, v oblasti, která je postižená konfliktem v obou státech. Evropská unie má veliké obavy rovněž s ohledem na lidská práva, situaci v Jižním Sudánu i Sudánu. V Jižním Sudánu mám veliké obavy ehm, dochází tam údajně k porušování ze strany SPLA, složek lidských práv, ehm, vysoký eh, komisař pro lidská práva na Vypile navštívil tuto oblast, ehm, je to určitá, určitá snaha o řešení celé situace. Jsme mm, velice rádi, že došlo k této eh, schůzce a doufáme, že dojde k návštěvě kartunu na základě pozvání Jižního Sudánu. Dále zde máme veliké obavy ohledně zadržených eh, opozičních politiků, žurnalistů, novinářů i eh, demonstrantů, mm, studentů. Jeden z, jeden z, jedna z zásad této dohody je eh, respektování diverzity, různorodosti základních práv. Evropská unie chce, aby došlo k eh, respektování základních práv a samozřejmě demokratické vlády a řízení na obou stranách hranice, to znamená v Sudánu i Jižním Sudánu. Prezident Salvakia navštívil v březnu Brusel a v průběhu jeho návštěvy potvrdil to, že jeho vláda se chce stát členem um, dohody z Kotonu, která by mohla vytvořit dlouhodobý základ pro naše vztahy s Jižním Sudánem. Zároveň to může umožnit dialog um, ohledně základních principů našeho partnerství, demokracie, um, lidských práv, právního státu. Samozřejmě, že mezinárodní pozornost věnujeme především vztahu mezi Sudánem a Jižním Sudánem, protože máme k dispozici rezoluci Rady bezpečnosti ON i cestovní mapu. Ovšem nesmíme zapomínat na situaci v Darfuru. Situace v oblasti Darfuru zohledná bezpečnost není tak špatná jako v posledních letech, ovšem není je to ideálně, dochází kde k mm, útokům různých banditních skupin a podobně. A Eh, došlo k závažným incidentům v této oblasti v Jižním Darfuru v nedávné době. Bohužel zde nemáme humanitární přístup do Jabal Mary a eh, jsou zde um, Mm, není zde možnost volného pohybu. 1,7 milionu lidí je interně eh, vysídlených, žije v různých eh, vysídlenských táborech. To není samozřejmě dobrá situace. My voláme potom, aby i hnutí pro, liber, pro mm, takzvané liberalizační hnutí i místní vláda implementovaly dohodu, která byla podepsána v loni v červenci ohledně Darfuru a aby došlo k vytvoření regionálních eh, orgánů, které by implementovaly tuto dohodu. V posledních čtyřech měsících došlo k pokroku, ovšem velice omezenému pokroku. Vláda Sudánu velice pomalu aplikovala finanční závazky a tato situace podle mě vyžaduje naši velice eh, podrobnou pozornost. Děkuji za slovo. Děkujeme říká pan předseda. Děkujeme oběma našim panelistům za tyto podrobné informace v Africe, především Sudánu a Jižním Sudánu. A nyní dávám slovo paní Veronik de Kaiser, která zároveň vede eh, pozorovací misi do Sudánu a Jižního Sudánu v průběhu voleb. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já možná Začnu otázkou na pana eh, Veskota, pokud jde o Kongo. Eh, když jste eh, tady hovořil o Demokratické republice Kongo, tak jsem měla pocit, že jste poměrně optimistický a plný důvěry a Samozřejmě ve srovnání s jinými zeměmi, jako je Mali nebo Guinea Bissau, které jsou v katastrofické situaci, je situace Konga mm, bez pochyby méně vážná, ale přesto eh, když tady hovoříte eh, o eh, diskuzích s vládou, tak bych chtěla připomenout, do jaké míry naše pozorovatelská a mise voleb s paní Nedelchevou Eh, nemohla eh, eh, souhlasit s tím, jak je, jakým způsobem byly volby uspořádány, nebo nebyli jsme příliš nadšené tím způsobem. Jsou tady otázky lidských práv, aktivistů, kteří hájí lidská práva a potom tady byl také proces Šebaja vojenského soudu. To byl sice dobře vedený proces, ale beztrestnost těch, kteří jsou považováni za vrahy, je naprostá, protože oni rozhodně eh, jsou na svobodě eh, a ehm, ne, některé věci tady nebyly osvětleny, někteří věci nebyly vyslechnuti a ta situace zůstává i nadále velice, velice znepokojivá, pokud jde o lidská práva. Takže já bych chtěla říci, že Evropská unie eh, Mm, tady je to opravdu pravda, ta diskuze a pomoc eh, a eh, jednání situace eh, Konga, to vše musí být podmíněno tím, že se ta situace výrazně vylepší, pokud do lidská práva a tak dále. A v naší skupině, a doufám, že i v jiných skupinách, jak doufám, a tímto vlastně i vyzývám ostatní skupiny, k tomu stejnému, bychom chtěli tady vysvat k urgentním krokům, pokud jde o Kongo. A my bychom vám chtěli eh, v rámci toho připomenout, jaké jsou oblasti, kde bychom si přáli vidět pokrok. Eh, pokud jde o paní Marsten, chtěla bych vám poděkovat. Eh, děkuji vám velmi za to, že jste nám tady nastínila situaci v Sudánu a především v Jižním Sudánu. A chtěla bych vás požádat nebo se zeptat, Eh, když dnes analyzujete tuto situaci, a já jsem samozřejmě velmi ráda za to, že eh, Rada bezpečnosti OSN má jednoznačnou pozici s cestovní mapou, eh, s harmonografem, tak konečně to dospělo do této fáze, ale když se podíváme na situaci před rokem a srovnáme ji se současností, tak musím říci, že to je opravdu krok zpět všechny problémy, které nebyly vyřešeny, ať už je to otázka občanství, nebo rozdělení Evropy, nebo otázka hranic, to vše eh, tady přetrvává a eh, téměř válečná situace obou zemí, eh, bombardování Modrého Nilu a nemožnost poskytovat, dostávat sem humanitární pomoc a stále významnější role Číny, která se tady tváří jako zprostředkovatel a hraje se tady o miliardy. Takže to, to celá ta situace, to nemůžeme nazývat úspěchem. Byli jsme snad málo bdělí nebo eh, málo jsme analyzovali situaci. Ehm, mě by zajímalo, co si o tom myslíte, paní Marsten. Jak hodnotíte tento rok, který byl opravdu mimořádně obtížný pro Sudán a Jižní Sudán? Zajímalo by mě, co mezinárodní společenství opomnělo nebo eh, kde se dopustilo chyby, protože my jsme eh, si vlastně vynutili nezávislost této země a bylo to opravdu nutné, abychom se vyhli válce. Ale pokud se nám nepodaří tímto způsobem zabránit, se, eh, vál, zabránit válce, tak je to opravdu pochybné. Vyvstávají tady různé otázky, které bych vám chtěla položit k Číně, k otázce otázce ropy a, a eventuálnímu ropovodu, eh, který by procházel Keniou. Takže prosím odpovězte. Hm, děkuji, paní de Kaiser. A nyní dostává slovo pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Ano. Eh, my chápeme, že situace je citlivá ta situace, která vedla k usnesení eh, OSN. A samozřejmě tady máme tu cestovní mapu. Eh, a eh, na základě textu ze 24. dubna tady máme jasnou situaci. Je tady snaha o ukončení bombardování, opět navázání, opětovné navázání vyjednávání a potom je tady otázka ropy, otázka eh, složité demarkace hranice na délce více než 2000 kilometrů, vztahy mezi oběma zeměmi a možnost dopravy do těchto zemí humanitární pomoc. Sledujeme to celé s velkým znepokojením, především propagandu v obou zemích. V, oběma, v obou zemích eh, se tady eh, mobilizuje odpor a roste napětí které by mohlo vést k válce. Mě by zajímalo, jestli vůbec ještě vidíte možnosti něco dosáhnout, jaké jsou možnosti dopravit sem humanitární pomoc ze strany Evropské unie a změnění situace. Otázka ropy je velmi klíčová. Jižní Súdán má možnost přes, před, přes severní přístavy eh, v severním Sudánu eh, dopravovat ropu, ale byly tam za to požadovány velké poplatky. A e, potom další otázka a to, e, do jaké e, míry je možné, aby Jižní Sudán přistoupil na dohodu s Kotonu. Protože to by potom znamenalo také jasno, jasný závazek dodržovat lidská práva a znamenalo by to, že by bylo potřeba Eh, zohlednit eh, trestní tribunál. Prezident eh, Sudánu byl totiž vyzván, aby se dostavil k soudnímu, Mezinárodnímu soudnímu tribunálu kvůli obvinění z porušování lidských práv. A mě by zajímalo, jak Jižní Sudán se dívá právě na výzvu, aby přistoupil na dohodu z Kotonu. Do jaké míry už ta diskuze k této otázce pokročila a Mohla by se tím um, třeba situace mezi oběma zemi ještě vyostřit? Eh, děkuji, pane Salafranko. A slovo má paní Gomez, která je také eh, předsedkyní pozorovatelské delegace Evropské unie v Sudánu. Eh, v Jižním Sudánu. Děkuji, já bych chtěla využít tuto příležitost a chtěla bych položit otázku panu Westcottovi k zemi, kde eh, evropské vlády a instituce mají eh, velmi dobré zastoupení. Hovoříme o druhém nejlidnatějším státu Afriky, Africe, hovořím o Etiopii. Mě by zajímalo, co děláme proto, aby byly osvobozeni stovky politických vězňů, především novináři. Eh, jeden z nich dostal v USA právě jednu prestižní cenu a, a dokonce i švédští novináři tam byli zadrženi. A Nyní k um, západní Africe. Tady uh, děkuji panu Veskotovi za informace, které nám poskytl a já bych se s vámi chtěla podělit o uh, své zamyšlení nad tím, co se tady v západní Africe děje, uh, kam to směřuje. Evropská unie nejedná, podle mého názoru, a já si myslím, že tady budou obrovské ekonomické a další souvislosti, které ovlivňují zahraniční politiku, což samozřejmě přesahuje vaši působnost. Ale chtěla bych se vás zeptat, eh, jestli ESVČ eh, e eh, se zamýšlí nad tím, zda tedy bylo chybou tím, že jsme zrušili misi ESDP v Guinea-Bissau. Um, v rámci reformy eh, sektoru bezpečnosti. Zkrátka, zajímalo by mě, jestli bychom se neměli více angažovat v otázce Guinea-Bissau. A pokud nemáte stejný dojem jako já, že eh, vy jste tady hovořil o tom, co se děje mezi Guinea-Bissau, Mali a o tom, co se tady eh, celkově děje, jaké jsou tady souvislosti, tady propojení mezi trestními sítěmi terorismus eh, a tak dále. Tak mě by zajímalo, jestli um, tady ne, bude vedena válka mezi Angolou a Nigerií. A další otázka se týká Sudánu a já jsem velmi ráda, eh, že je tady paní Manstenová. Děkuji vám za všechny zajímavé informace, které jste poskytla a chtěla bych se zeptat, jestli tady vnímáte nějaký posun, eh, pokud jde o, vládu Jižního Sudánu a její dodržování lidských práv. Já vím, eh, že tady byla vyzvána i paní komisařka a eh, mě by zajímalo, jak to vidíte. Potom další otázka. Mohla byste se vyjádřit eh, k něčemu, co jsem četla v New York Times před několika dny. Eh, bylo tady, eh, byl tady nadpis Dejte válce šanci, tedy kvůli tomu, co se děje mezi Severním a Jižním Sudánem. Bylo řečeno, že tím způsobem by bylo možné se zbavit Bašíra. A takže prosím, já, já vím, že tam jistě situace lidských práv není lepší, než byla předtím. Slovo má pan Tenok, je zpravodaj eh, pro eh, hor, eh, jich, roh Afriky, takže máte slovo. Welcome. Děkuji. Srdečně vítám oba naše hosty. Já mám tři oddělené otázky. Jednak tady k Sahelu možná o tom už jste mluvili, ale objevily se poněkud nepříznivé zprávy o tom, že přebytky zbraní z Libie se dostávají do rukou islamistické al v Magrebu, což nám zde vytváří velmi zajímavá propojení s Tuaregy, kteří operují v této oblasti v severní Mali a okolo Timbaktu. Pokud toto teritorium si udrží svůj status odtrženého území, Může zde dojít k novému Somálsku, to znamená k vytvoření oblasti eh, jakési záštity pro eh, islamistické teroristy, kteří působí na globální škále, nebo je to příliš pesimistický přístup? Eh, další otázka. SVČ a AFET možná k tomuto nemají úplně pravomoc toto řešit, ale dopad této otázky je veliký. Zkrátka, Komise eh, chce zavést podobnou legislativu jako Dodd-Frank Act, pokud jde o eh, transparentnost vlád v oblasti eh, extrakčního průmyslu, například tedy v oblasti společností zabývajícími se přírodními zdroji. Některé společnosti se totiž obávají, že pakliže toto bude schváleno, bude to znamenat v podstatě otevření hřiště pro čínské obchodníky, kteří se těmito věcmi příliš nezabývají. Chci se zeptat, jakým způsobem SVČ v této věci jedná. Můžeme mít něco jako Dodd-Frank Act, nebo máme nějaké jiné prostředky, jak lépe zpřístupnit naše obchodní zájmy v oblasti transparentnosti a ochrany lidských práv. A e, e, potom pro e, paní Marsdenovou k Jižnímu Sudánu. Já vím, že oni tam mají velmi malé rezervy Eh, pokud jde tedy o ropu, zdá se, že z jihu žádná ropa neproudí. Buď jim sever odřízl ropovody, nebo to zavřeli, nebo ty kohouty utáhli sami. Eh, já nevím, kdo odřízl koho od čeho, ale pokud jim dojdou peníze každopádně, tak, na již, tak v Jižním Sudánu dojde k velice vážné hospodářské krizi, která doplní ještě všechno to vojenské napětí a pnutí, které v tomto regionu máme. Můžete se k tomu vyjádřit. Děkuji, pane Tenoku, a teď poprosím o odpovědi naše hosty. Děkuji vám. Já se vyjádřím k otázce paní Dekajzrové ohledně DRC. Eh, máte pravdu, eh, tedy Demokratická republika Kongo, eh, že to je situace velmi křehká. Víme, že ozbrojené složky pana Tangy se velmi snadno vrátili k ozbrojenému konfliktu, takže situace není vyřešená. Velice pečlivě se tím zabýváme, máme zde koordinátora, který se naplní úvazek těmito věcmi zabývá a velice pečlivě sledujeme závěry například i mise paní Nedelčevy. Tím, že má z, z, znovu začít dialog s orgány Demokratické republiky Kongo, Eh, znamená, že chceme několik konkrétních věcí. Jednak reformu volebního systému a ve zprávě pozorovatelské se máme mnoho doporučení, na kterých budeme trvat před příštími volbami, pakliže má podpora z naší strany pokračovat. A eh, konec konců jsme i v situaci, kdy můžeme pomoci. Jde o to, abychom chtěli a abychom poskytli ty potřebné prostředky a o to teď půjde. A za další situace v oblasti lidských práv. Ta se otáčí v podstatě kolem zavedení efektivního právního státu. Máme e, za cíl pokračovat v podpoře v tomto směru v rámci obou misí CSDP. Chceme podporovat restrukturalizaci jak armády, tak policejních složek protože to jsou ty způsoby, jak můžeme ve finále rozšířit koncept právního státu v celé této zemi eh, i ve východní eh, demokratické republice, republice Kongo, kde eh, je místní populace nejzranitelnější vůči zneužitím tohoto druhu. To jsou věci, které se musí řešit na nejvyšší úrovni s prezidentem Kabilou, když za ním jede komisař P. Balks nebo já nebo další zástupci našeho společenství. Takže i nadále bude pokračovat eh, podpora z naší strany těch organizací, které chtějí zlepšit situaci lidských práv v této oblasti, jako v minulosti. A i nadále budeme pokračovat v programech na redukci chudoby. A to je vlastně asi tak všechno, co bych k tomuto chtěl říci. Eh, Etiopie. Opět i zde lidská práva nikdy nejsou ignorována z naší strany. I nadále poskytujeme značnou pomoc pro rozvoj. Jsme velmi aktivní a kritičtí v politickém dialogu s vládou. Zdůrazňujeme důležitost jakési fragmentace politického prostoru v tom, že se mohou objevit i protichůdné názory, nesouhlasné názory a podporujeme i sektor občanské společnosti kde se ty názory většinou objevují a zdůrazňujeme také jednotlivé případy. A, a zde například tady v případě švédských žurnalistů spolupracujeme aktivně se švédskou vládou a dalšími aktéry. Já si myslím, že to je situace, kterou lze vyřešit, ovšem bude to chvíli trvat. Takže ani na ně jsme nezapomněli. Západní Afrika a paní Gomez eh, ano, e, mise CSDP v Gineji Bissau proběhla a skončila. Nicméně e, v Gineji Bissau máme neustále dilema v tom, zda věřit tomu, co se nám říká o tom postupném procesu, anebo zda máme věřit tomu, co vidíme a co tedy víme, že je fakt, protože e, tedy tomu, že se nemění vůbec nic. Ty události z, ne, z nedávné doby poukazují spíše na tu druhou variantu. Ta mise byla ukončena částečně protože se objevila eh, žádost o to, aby Angolané pokračovali v této práci, že umí portugalsky a tak dále. Ovšem to nefunguje, protože armáda nechce, aby to fungovalo. Otázka je, zda to, že sem nastoupí jednotky ECOS, bude úspěšnější než to, co jsme zde měli v minulosti. Eh, s ECOSem proběhl velice upřímný dialog. Zaznělo, že eh, pokud tam ty jednotky půjdou, dojde k urovnání situace až poté, co armáda opustí politiku. Takže to by mělo být v tom mandátu. Pak, když chcete spolupracovat s e, armádou, tak nikdy neuspějete, protože jim se podaří vás vždycky nějak upostranit. E, tato vůle se zde však zatím neobjevila, mandát není finalizován, ačkoliv ECOOS toto stanovisko zaujal a teď hovoří o takzvané Peace Enforcement Mission, nebo respekt, hovoří tedy o misi pro zachování míru ECOWAS, ale, eh, jak říkám, uvidíme. Ta stávající krize představuje určitou příležitost v Gineji Bissau, aby se nakonec už konečně vyřešil problém nelegálního obchodu s drogami, protože regionální organizace a sousedé zde dobře chápou, že situace v Gineji Bissau se nevyřeší, dokud tento jeden problém nezmizí. Takže jenom to celé zabílit jak se často dělá, není řešením. Ehm, asi existuje určitý konflikt mezi Angolou a Nigérií, ehm, jsou zde různé politické třenice a tak dále, ale válka to není. Samozřejmě musíme všichni spolupracovat. ECOS, portugalská komunita, ehm, OSN. A pokud se my neschodneme a nezaujmeme jednotný přístup, tak se armádě řekne rozděl a panuje, oni si budou dělat, co chtějí k Sahelu. E, připomínky pana Tenoka. Toto je velice ožehavá oblast doslova výbušná a já si myslím, že zde je riziko, že by zde mohla vzniknout situace obdobná té somálské. Je to podobně výbušná směs jako tam. Je zde mnoho malých skupin, které mají velmi regionálně omezené zájmy, mezi kterými panuje rivalita a jsou podporovány různými mezinárodními aktéry, a to ještě v oblasti, která tradičně spíš vládu nemývala, a kde byl vždy dostatek zbraní všech druhů. Je to oblast, která v podstatě nikdy nebyla pořádně pod kontrolou, ale teď je eh, naprosto jednoznačně mimo veškeré řízení. Je důležité, abychom eh, zde co nejvíce spolupracovali, to znamená se všemi ostatními partnery s Alžírskem, s Libií, s Mauretánií, se státy EKOSU a s mezinárodním společenstvím. a se všemi ostatními zeměmi regionu, s Nigerií a dalšími. Samozřejmě nás zajímají ta potenciální spojenectví mezi al a nigerskými složkami. Samozřejmě toto zajímá i Nigerijce, kteří jsou proaktivnější v řešení tohoto problému. Eh, řešení otázky té sahelské oblasti. A všichni víme, že musíme jednat rychle. Čím déle se tato situace ponechá mimo kontrolu, tím těžší bude jakoukoliv vládu v této oblasti zavést. Pokud jde k tomu těžebnímu průmyslu, já teď tedy nevím, jestli například se nespracovává nějaká legislativa na toto téma, ale v SVČ jsme velmi aktivní v tom, že řešíme eh, ty otázky eh, takzvaných válečných minerálů, krvavých minerálů a eh, trváme na takzvaném EITI, to znamená konceptu transparentnosti pro těžební průmysl, což je projekt, který má zavést více transparentnosti do sektoru primární průmyslové těžby. To znamená, že budeme vědět, kam odkud ty peníze plynou, kdo ovládá ty suroviny, kdo je těží a pro koho. Je to téma, kterým se zabýváme, je zde celá řada iniciativ, kterými toho chceme dosáhnout. Velice stručně eh, k Sudánu ta otázka, eh, zda máme dát šanci válce. Já myslím, že ten důvod, proč se ta situace tak zhoršila za poslední rok, je mnohostraný. Jednak eh, obě strany vlastně mají velmi málo zkušeností s řešením takovéto situace. Eh, jich má navíc velice čerstvou suverenitu, kterou si chce zuby nechty obhájit, a sever se cítí existenciálně ohrožen v tom smyslu, že se jim hrozí rozpadem i zbytek země. Což znamená, že obě strany zaujímají principiální přístup, to znamená přístup odmítavý vůči jakýmkoliv kompromisům. Nicméně mohu říci, že ze zkušeností vidíme, že silový přístup většinou neuspívá v řešení konfliktu tohoto typu. A doufáme, že si to uvědomí, že si to už uvědomili, nebo co nejdříve si to uvědomí obě strany v tomto konkrétním konfliktu a vrátí se k jednacímu stolu. Protože čím déle se zde budou problémy řešit násilím, tím horší celá situace bude a nic se nevyřeší. Děkuji. Ještě se máme tři přihlášené do diskuse, tak jestli dovolíte, možná bychom poprosili o tyto dotazy, protože vím, že potřebujete už nás opustit a poté bychom poprosili pan Mersen. Čili nejprve pan Merrow, pokud eh, se chce. Mário. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Trošku jsem zmaten, tou analýzou, kterou jsme si vyslechli ohledně tohoto konfliktu. Musím říct, že obecně řečeno jsem vždycky měl pocit, že tento sudánský konflikt je v podstatě asymetrickým konfliktem a že mnoho toho zla, ke kterému došlo, v podstatě by se mohli připsat vládě v Kartumu. Samozřejmě, že chápu, jak důležité je mít určité vyrovnané stanovisko, podporovat mírový proces, ovšem myslím si zároveň, že to není ideálně konzistentní s tímto scénářem, eh, říci, že obě dvě vlády mm, nemají dostatek zkušenosti. Nemyslím si, že bychom to mohli říci o katlumské vládě, naopak. Prostě dělá všechno, aby jak si ušetřila, získala čas a to samozřejmě by mohlo poté vést postupně ke kolapsu jeho sudánské vlády, především pokud nevyřeší otázku ropy. Proto, i když bychom měli doufat v to, že Rada bezpečnosti OSN, ano, je fajn, že jsou spokojeni s tím, že došlo k nějakému pokroku, ovšem nesmíme zapomínat na to, že tam máme i Čínu zastoupenou a samozřejmě, že tam má rovněž je v jejím zájmu, jak si vyčkávat. Proto si myslím, že Evropská unie je trochu mimo a my v podstatě jak si máme analýzu, pouze tuto analýzu situace, snažíme se dosáhnout nějaké vyrovnané, vyrovnaného statusu za jakoukoliv cenu. Ovšem je zde asymetrická situace a proto, jak si myslíme, že prakticky musíme podporovat této situaci, jich kladu tento dotaz jelikož by mě nepřekvapilo, pokud příště, když budeme s tímto přístupem pokračovat, pokud bychom opravdu um, zjistili, že ta situace je zkompromitována přímo na místě a vůbec bychom nevěděli, jak pokračovat. Děkuji, paní Lusing má slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já musím říci, že jsem poněkud překvapená Eh, tím, jak jsou kolegové překvapeni tím, co zde eh, slyšíme. Já, se připoj- já například navážu na to, co říkala paní de Kaiser. Eh, Evropská unie podpořila oddělení Jižního Sudánu vzhledem k problémům, které v té oblasti byly a podporujeme zde i řešení otázek například té nejasné hranice, otázek vlastnictví toho ropného regionu Eh, ABA. Ty konflikty tam byly, věděli jsme o nich a bylo jasné, že v té chvilce oddělení nebyly vyřešeny a že ani nebudou v blízké budoucnosti vyřešeny. Takže upřímně řečeno mě trošičku rozčiluje, že se teď všichni tváří strašně překvapeně e, nad tím, co se tam v té oblasti teď děje. Ale měla bych jednu konkrétní otázku. Je to taková e, otázka zpřesňující, řekněme. Chtěla bych se zeptat, jaký je současný stav plánování, pokud jde o nějakou misi EU do Džuby? Jak dalece jsme se v, tomto, v těchto plánech eh, pokročili a jaké by byly okolnosti a podmínky této mise, zkrátka, co se plánuje? A další otázka. Eh, plánuje se z hlediska evropských států aby se, eh, aby, aby se Evropská unie podílela na eh, mezidobé vojenské jednotce OSN v této oblasti. Děkuji a paní Munic jako poslední. Gracias, presidente. Señor... Děkuji za slovo, pane předsedo. Mario Mauro podle mého názoru podstatě položil dotaz, který jsem chtěla položit já. Položil ho velice dobře. Role EU v Sudánu. My samozřejmě sledujeme celou záležitost od samotného počátku, pane Veskote. My jsme se vždycky snažili hrát určitou relevantní roli v tomto ohledu. Nechtěli jsme pouze Mm, jak si ponechat celý tento region a dynamiku tohoto regionu na pospas sobě samému a chce to vyřešit jaksi samo. Samozřejmě, že ECOWAS se snaží o udržení stability v jižním regionu, požádali nás, abychom v tomto úsilí, abychom jim pomohli má to i praktické dopady, rozpočtové záležitosti, o tom budeme za chviličku hovořit. Máme zde rovněž nástroj pro stabilitu, který byl značným způsobem seškrtán. Dále je to nástroj pro rozvojovou spolupráci, kde rovněž došlo k zásadním škrtům. Porovnáme-li to, Mm, když to porovnáme především s potřebami, které jsme předpokládali na příští rok. Myslíte si, že skutečně máme dostatek finančních prostředků, abychom pokryli všechny akce, které požaduje ECOVAS, africká mise v této oblasti, všechny ostatní aktivity, za to můžeme, za máme opravdu dostatek finančních prostředků, které by to podpořily, nebo se domníváte, že Evropská komise pro rozpočet 2013 a finančních výhledů ehm, zásadním způsobem dále bude škrtat v těchto instrumentech. My samozřejmě ale potřebujeme finanční podporu, abychom mohli řešit tyto politické záležitosti. Děkujeme, říká pan předseda, podporosíme paní Marcenovou o odpověď k těmto opravdu zásadním otázkám. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím především k otázkám o Sudánu a Jižním Sudánu Paní de Kaiser, ano, velice mm, dobrá poznámka, velice vnímavá. Proč se to všechno tak zhoršilo v tom posledním roce? Proč došlo k této situaci? Co víc by ještě mezinárodní společenství mohlo udělat? Nebo proč došlo k tomuto vývoji? Já osobně si myslím, že jedna ze základních věcí, o kterých bych se zmínila, je to, že v podstatě je zde opravdu nedostatek důvěry na obou stranách, v obou těchto státech asi nás nepřekvapí, že je k tomu došlo po tolika desetiletích občanské války. To je jasné, ovšem nesmíme podceňovat obrovskou výzvu, které čelíme když se snažíme, aby došlo k vyjednání o usmíření mezi oběma vládami. Obě dvě vlády se zavázaly ke spolupráci na základě konceptu dvou životaschopných států. Samozřejmě, že v praxi jsme viděli několikrát, že tyto vlády v podstatě využily určitá krátkodobá taktická eh, řešení v rámci jednání spíše než strategické Mm, řešení, které by bylo vhodné. Panel, který vede prezident Becky, udělal posledním roce a půl obrovský kus práce. V podstatě obě dvě strany přiměl k podepsání mnoha dohod, pokud jde o demarkaci, um, to znamená ta další dohoda uh, ohledně um, hranic, status um, v oblasti jej bezpečnost aby jej dále společný mechanismus pro uh, monitorování hranic, eh, dohoda o neagresi a tak dále. Čili mnoho věcí, eh, eh, které podepsali ovšem tyto dohody, byly pokud byly implementovány, tak pouze částečně. A tím se dostáváme k tomu, zda ty dvě, politi- dvě vlády mají dostatečnou politickou vůli, kterou potřebujeme. Zda skutečně si zvolí mír a ne válečný postup, zda se budou snažit vyřešit eh, neschody mírovými způsoby a ne tím, že se budou utíkat k vojenské, k vojenské síle. Zda tyto vlády budou schopni se hm, povznést nad krátkodobé taktické výhody, tak aby skutečně došlo k strategickému postupu, který eh, jasně poukazuje na to, že obě dvě země jsou na sobě vzájemně závislé a že jsou velice křehké. V, v přesnu, v polovině března došlo k trochu k takové optimistické náladě. Obě dvě strany se dohodly, pokud jde o jednání o zásobách ropy, o tom, že ano, že bude asi obtížné, téměř nemožné překročit tu propast mezi tím, co požadoval Kartum a to, co Džuba považoval za možné, pokud jde o zaplacení Kartumu za to, že budou využívat teda um, ty ropovody a potom ty um, přechodná ustanovení, finanční ustanovení. A bylo dohodnuto to, že na základě do, dohody, kterou vedl pan Beky, že budou obě dvě vlády na základě, že to bude že mezinárodní společenství přispěje k tím, že v podstatě to, co požaduje, kartum pokryje z jedné třetiny, zatímco Džuba mm, pokryje jednu třetinu a kartum prostě mm, se uskromní a poskytne tu poslední třetinu. Že Salvakia, když byl zde v březnu, v, eh, v, mm, v březnu slíbil, že pan eh, Bešia bude moci navštívit Džubu, ovšem je pro nás velikým zklamáním, že poté, jak si se to celé op- opět eh, zhoršilo rapidní eskalací situace na hranicích, obě dvě vlády, dále, dále to byly v podstatě přisluhovači či přívrženci obou stran a tak dále, odborné konflikty. Pokud jde o Čínu, ano, samozřejmě máme zde určité sdílené zájmy. Samozřejmě Čína se rovněž snaží, aby došlo k mírovému ujednání těchto otevřených záležitostí mezi oběma zeměmi, které by měla pokrýt ta komplexní mírová dohoda. Samozřejmě v Katumu mají obrovské zájmy, mají strategické partnerství s Kartumem už od konce 80. let. A samozřejmě, že s ním mají veliký zájem, veliký zájem i na Jižním Sudánu. Čína je proaktivnější, mm, zájmy jejich podniků jsou velice přímo eh, zasaženy konfliktem mezi oběma zeměmi, čili snaží se být aktivnější. A my se snažíme samozřejmě čím dál tím více mít kontakty s čínskými úřady. Čínský zvláštní vyslanec pracuje na této problematice. Snažíme se zjistit, abychom byli schopni nějak najít společné řešení. Budou hrát velice důležitou roli i v podpoře panelu, který vede prezident Becky. Myslím si, že mezinárodní společenství udělalo opravdu vše pro to, aby podpořilo panel pana Beckyho v jeho aktivitách. Snad budeme schopni udělat ještě více v tomto ohledu, aby pan Beky měl dostatek politické podpory. Otázka alternativního ropovodu přes Keniu. Jižní Sudán, jejich vláda už nedá, nám říkal, že v podstatě jejich preferenci by bylo dosáhnout určité dohody s Kartumem v tomto ohledu, pokud by bylo možné dosáhnout této dohody, kterou by považovali za férovou, spravedlivou, dostatečnou. Ovšem rovněž mají určité obavy v tomto ohledu, protože viděli, co, mm, jak, k jakým krokům došlo na sudánské straně, konfiskace mm, v této oblasti, mm, pokud jde o, o, o, ten, o transfer a tak dále, chtěli vidět určité záruky toho, že k tomu již ne, ne, nikdy nedojde. V nedávné době jsme viděli určité signály že asi pravděpodobně možná mm, by byli ochotni přistoupit na tuto alternativu přes Keniu. Je všem jasné? Mm, že už eh, se o tom hovoří v podstatě v posledním roce, mm, všechny signály ukazuje na to, že to bude trvat dva až tři roky, možná ještě déle, čili mm, jakási proveditelnost této možnosti se ještě pořád zvažuje. Jižní Sudán, její vláda řekli velice jasně, že tuto možnost vážným způsobem skutečně zvažují. Pokud jde o mobilizaci humanitární pomoci pro Jižní Sudán a Sudán, vím, že pro ECO pro ECHO v Sudán a Jižní Sudán byl v podstatě jedním z jejich největších světových programů. Máme eh, obrovský program v tomto ohledu v Darfuru, obrovský eh, program pro potravinovou pomoc eh, i v Jižním Sudánu. Bohužel humanitární výzvy v této oblasti jsou čím dál tím rozsáhlejší, dochází tam k různým konfliktům, například v džungle nebo mm, dále jsou to uprchlíci, který se, který se mm, dostávají přes eh, hranice z jihu na sever a naopak eh, občan, eh, občané, kteří se vrací ze severu a tak dále, čili bez, bezpečnostní otázky, potravinové záležitosti. Ty výzvy jsou tak obrovské, že, potře- že asi budeme potřebovat od mezinárodních dárců více humanitární pomoci. Pokud je o tribunál ICC a Jižní a to, že Jižní Sudán by se chtěl stát Eh, součástí dohody z Kotonu. V rámci dohody z Kotonu, pokud eh, přistoupí k této dohodě, pokud Jižní Sudán přistoupí, tak budou, budeme od nich požadovat, aby podepsali, ratifikovali i římský statut. My samozřejmě doufáme, že oba dva státy budou schopny vyřešit své konflikty ehm, dříve spíše než později. No, ale pokud <clears throat> o Další dotaz, ano, jižní záležitost SPL a policejní složky, lidská práva, to jsou obavy, které zde máme. Samozřejmě že je to trošku i spojeno s, s tím, že ta gerilská armáda by se měla jaksi změnit, přetavit v profesionální armádu, policejní složky. Je to proces, který zatím uh, ještě nebyl dokončen. Jsme rádi, že jeho sudánská vláda si uvědomuje, že je to problém a že je připravena požádat o pomoc v tomto ohledu. Já si myslím, že tento přístup je pozitivní. A pokud je o zprávu a řízení obecně řečeno, Jižní Sudán vytvořil um, výbor, který se má zabývat revizi, revizi ústavy, tak aby měli takovou per, mm, trvalejší ústavu a pokud vím, tak eh, je takový inkluzivní výbor, pokud jsem to správně pochopila, je tam, jsou tam i opoziční strany, do tohoto procesu zapojeny. Mm, bohužel práce tohoto výboru, jak si zas, byla zastíná tím, co se děje na hranicích, my bychom měli udělat ovšem vše pro to, abychom podpořili mm, tuto aktivitu, jak, jakož je fungování Komise pro lidská právě v uh, Sudánu a podpora um, přeškolování pro justiční oblast. Dále tu byla otázka ropy. Jižní Sudán, to, že nedošlo k těm dodávkám. Ta situace vznikla, protože v prosinci, nebo částečně protože v prosinci loňského roku podstatě to bylo propojeno s těma jednáními vlády. Za BB vláda v Kartumu oznámila zahájení konfiskace některých těchto jiho eh, sudánských eh, eh, základen, protože údajně Jižní Sudán neplatil transitní poplatky, které měl vybírat kartům a že je neplatil už od července. I když samozřejmě došlo k jednání v tomto ohledu, bylo řečeno, že tyto transitní poplatky Jižní Sudán neposílá. Jižní Sudán tvrdil, že platili, platili tento transport, poplatky za zpracování a tak dále, že byli v podstatě procesu jednání. Ta situace se zhoršovala postupně. Na konci ledna Jižní Sudán rozhodl, že v podstatě zastaví veškerou svou vlastní produkci a tvrdí, že vláda v Kartumu, kromě toho, že teda došlo ke konfiskaci, že v podstatě prostě se snažila jaksi odklonit eh, ten, tuto ropu, eh, eh, která přichází z Jižního Sudánu. To znamená, že v podstatě oni naopak neměli žádné výhody z exportu své ropy, proto se dohodli k zastavení produkce. Toto je drastické řešení samozřejmě. Myslím si, že mm, téměř nikdo nepředpokládal tento krok ze strany jihosudánské vlády. Ovšem došlo k tomu. Samozřejmě, že to mělo obrovské hospodářské následky. Mezinárodní společenství dárců, včetně Evropské unie, řeklo, že nejsme schopni vlastně přistoupit nějaké pomoci Jižního Eh, Sudánu, mm, to znamená tu mezeru, která zde zůstala po příjmech z ropy. Samozřejmě ale, že nás eh, velice zneklidňuje humanitární dopad na ty nejzranitelnější části obyvatelstva. Tato situace se může ještě zhoršit, stát se opravdu kritickou v následujících měsících. Viděli jste zprávu Světové banky, pravděpodobně někteří z vás už, se to, už to proláklo do médií. V Kartumu ano, eh, Sudán rovněž čelí obrovské hospodářské krizi, nemá téměř žádné rezervy zahraniční měny. Samozřejmě ta, ten útok na Hedgelik znamenal to, že přišli o mnoho ještě zásob, které měli eh, i eh, ropný zásob a že samozřejmě, že tam dochází k obrovské, k obrovské inflaci a obrovským rozdílům v, v, ve směných kurzech. Ano, Juba Kartom, jak se, se dívají, je jeden na druhého a očekávají, která vláda skolabuje jako první. Čili ten ekonomický faktor je zásadní, je velice důležitý v tom, jaký to bude mít dopad na politickou situaci i jednání mezi oběma státy. Zda bychom měli udělat více pro podporu Jižního Sudánu či nikoli. My jsme se snažili už od nezávislosti Jižního Sudánu jsme se vždycky snažili o přijetí vyrovnaného, komplexního přístupu, protože jsme nechtěli vyslat signál směrem k Sudánu, že po nezávislosti Jižního Sudánu, jak se, se otočíme zády k Sudánu a že už nás nezajímal Sudán, že nás bude zajímat pouze Jižní Sudán. Jsme si vědomi toho, že pro stabilitu Jižního Sudánu a proto, aby to byla udržitelná stabilita, je zásadní, jelikož je zde vzájemné propojení se severem, že se prostě musíme snažit podporovat eh, oba životaschopné nebo životaschopnost obou těchto států, nejenom jedno. Čili to je základem naší filozofie, našeho přístupu. Samozřejmě, že Jižní Sudán je mm, nesmírně chudá země a my jsme udělali vše pro to, abychom poskytli humanitární pomoc, ale i pomoc v rámci rozvojové, rozvojových aktivit. Další otázka. Ta vás to mělo, nemělo překvapit to, co se děje, protože Abijej oblast nebo Jižní Kordofán, Modrý, měl, že v podstatě to nebylo vyřešeno do ukončení toho přechodného doby. Ano, máte pravdu. Protokol ohledně těchto dvou států, Jižního Kordofanu a eh, Modrého Nilu, nebyl implementován v plné míře, ani pokud jde o SPL a vojenské složky, jejich eh, umístění a tak dále. My si myslíme, že částečně v podstatě to vedlo k této nesmírně obtížné situaci, kterou máme v oblasti. Oblast Abiy, to je nesmírně obtížná situace Důležitým krokem před by bylo, pokud by Kartum Juba stáhly své bezpečnostní složky z této oblasti, tak jak to měli udělat na základě dohody z minulého června. Jižní Sudán již to, k tomu přistoupil a na základě rezoluce OSN doufám, že i Kartum stáhne své složky. Jakmile k tomu dojde, panel prezidenta Bekio bude schopen zahájit konečný status oblasti Abieji. A dále je to mise EU v Jižním Sudánu. Jsou zde plány pro eh, eh, mise v rámci naší politiky CSDP, které by měly zlepšit bezpečnost na džubském letišti. Především jako první krok je to takový diskrétní projekt, který snad by mohl být realizován velice rychle a reagovat na problematiku bezpečnosti na letišti v Džubě. To je takový, to by mohl být takový konkrétní příspěvek EU. A poslední dotaz, zda členské státy EU by mohly poskytnout pomoc v rámci ABI eh, složkám eh, OSN, které jsou zde rozmístěny. V podstatě jsou tam téměř pouze Etiopani, pokud jde o vojenské jednotky, mm, civilisté Ehm, jsou tam zastoupení z některých eh, z málo jiných zemích. Dobrá příležitost by zde byla, řekněme, spíše v rámci toho mechanismu té mise pro, eh, společné mise pro monitorování pro monitorování eh, hranic, kde bychom chtěli zapojit i mezinárodní pozorovatele pro tuto společnou misi, což by mohlo znamenat i zapojení jiných partnerů, třeba i Evropské unie. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme paní Marcenová. Já si myslím, že to tím jsme ukončili tuto problematiku a uděláme si minutovou pauzu, abychom to tady všechno připravili. Okay, colleagues, we can start. Eh, můžeme pokračovat. Eh, dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Albánie a také eh, s ministriní evropské integrace Albánie a s předsedou výboru pro evropskou integraci v albánském parlamentu, který je zástupce opozice. Budeme hovořit o situaci v Albánii a o procesu přistoupení. Chtěl bych zástupce Albanie zde přivítat. My jsme sem pozvali zástupce vlády a opozice a tím chceme ukázat naši snahu o konstruktivní dialog v Albánii. Není to pouze klíčový prvek priorit přistoupení, ale je to vlastně podmínka pro fungující demokracii. Eh, chtěl bych eh, si přát, aby demokratické strany pokračovaly na cestě eh, přistoupení Albánie do Evropské unie a chtěl bych zdůraznit především nutnou potřebu konsolidovat demokracii, posilovat kapacitu parlamentu a vytvářet atmosféru politické tolerantnosti. A chtěl bych také vyzvat k rychlému uzavření reformy volebních záležitostí. Myslím si, že Evropská unie a Evropský parlament by měli eh, pozbuzovat Albány, aby hrála konstruktivní úlohu eh, při zachovávání regionální stability a umírňování tenzí mezi etniky v tomto regionu především ve světle posledních událostí eh, v tomto regionu v bývalé Jugoslávské republice Makedonii a Kosovu. Chtěl bych nyní udělit slovo panu místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí Albánie, panu Edmandu Hajžinastovi. Omlouvám se za svou špatnou albánštinu. A potom dostanou slovo ostatní zástupci Albánie, ale nejprve máte slovo vy. E, děkuji, pane předsedo. E, vážení poslanci e, Evropského parlamentu a členové tohoto výboru, je pro mě velikým potěšením, že se na vás mohu obrátit a mohu vás informovat o pozitivních a důležitých eh, změnách v Albánii, o postupu a také o eh, regionální politice Albánie. Pokud jde o eh, současný statut nebo stav snahy Albánie přistoupit k Evropské unii. Mám tady eh, také moji kolegyně ministrině Evropské integrace paní Bregu a také pana Bušatiho, předsedu eh, Komise pro evropskou integraci a chceme vás eh, informovat o poslední situaci a otázkách, které vás zajímají. Nejprve bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, za to, že jste uspořádal tuto záležitost, tuto akci a děkuji také ostatním členům vašeho výboru za to, že se tak angažujete ve snaze Albánie přistoupit k Evropské unii a angažujete se na západním eh, Balkánu. Přistoupení k Evropské unii má vlastně dva cíle. Je to eh, důležitý nástroj eh, pro politickou a ekonomickou transformaci naší společnosti. V listopadu jsme měli dohodu na všemi stranami která se zabývá tady politickým eh, životem. Eh, chceme eh, překonat zablokou problematickou situaci u nás, ale pomohla nám u toho právě Evropská unie, Evropská komise a také členové Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, že implementace klíčových priorit stanoviska komise z roku 2010 si žádá skutečné eh, národní eh, akce vlády, opozice i občanské společnosti. Toto bylo také eh, jasné sdělení pana Fileho na jeho poslední návštěvě v Tyreně. Pokud jde o nadcházející národní vlády, tak všechny politické strany se vyjádřily v tom smyslu, že volební postup bude v souladu eh, s duchem a literou ústavy. Eh, nové nastolení politického dialogu, dialogu v parlamentu bylo velice důležité eh, pro celou Albánii. Po intenzivním procesu konzultace se zúčastněnými stranami byl přijat národní akční plán, byla implementována opatření a pokrok je na cestě. E, reforma e, přinesla asi 34 pozměňovacích návrhů a 27 článků nejrůznějších pravidel pro schromáždění různých postupů. E, chceme posílit situaci tak, aby jsme tady měli lepší institucionální kapacitu, pokud je o rozhodování o evropských záležitostech. Eh, měli jsme tady eh, široký konsensus, eh, kterým jsme přijali tyto věci a jsme také odhodlani přijímat další předpisy, které se týkají hlasování kvalifikovanou většinou. Už jsme tady jmenovali přístupné zástupce a budeme je podporovat. Parlamentní výbor k volební reformě má k dispozici kvalifikované experty a už přijel nejrůznější důležité změny společně, nebo pardon, v souladu eh, s doporučeními OBSE. Hmm. Máme tady naplánovanou eh, reformu volebního zákona, tak aby to bylo včas hotové před dalšími volbami. Eh, reformu už brzy budeme ukončovat a pokud jde o reformu eh, administrativy eh, veřejné zprávy, tak se tady zaměřujeme na, na zákon o veřejné službě a chceme vytvářet příslušné kapacity. Dosáhli jsme velkého pokroku, pokud jde o právní stát. No, pokud jde o reformu soudnictví, tak jsme přijali příslušný plán a chceme také sledovat všechny kroky při jeho realizaci. Ehm, už tady funguje i komise. Ehm, výbor pro právní pomoc má dále usnadňovat přístup ke spravedlnosti a máme tady velmi úspěšný nástroj pro prosazování soudních rozhodnutí. Máme tady také příručku pro eh, inspekce, které má používat eh, Vysoká rada spravedlnosti a Ministerstvo spravedlnosti a to vše eh, zvýší důvěryhodnost justice. Boj proti korupce. korupci, to je i nadále priorita pro albánskou vládu usilujeme o vylepšení právního rámce, chceme vylepšit institucionální spolupráci a e, vytvořit e, tady dobré výsledky. E, pomoc pro sběr a zpracovávání údajů už byl eh, vytvořen. Našli jsme tady eh, kompromis, pokud jde o eh, rušení imunity vysokých úředníků a soudců a boj proti organizovanému zločinu zůstává i nadále velmi důležitou prioritou vládu, vlády. Dosáhli jsme také velkého pokroku, pokud jde o posílení koordinace institucí v boji proti organizovanému zločinu, školení agentur pro prosazování práva při boji proti Eh, drogám a tak dále. V rámci eh, vlastnických práv jsme přijali strategii eh, o vlastnických právech, vylepšili jsme i existující, nebo pracujeme na vylepšení existujícího právního rámci v prosinci roce 2011 jsme eh, zřídili orgán pro otázky vlastnictví a dosáhli jsme také pokroku, pokud jde o registraci eh, a kompenzaci v oblasti eh, jmění. Albánie tady má rámec, také právní rámec, pokud jde o lidská práva a respektování minorit. Chceme zajistit efektivní uh, uplatňování tohoto rámce. V roce 2011 bylo provedeno sčítání lidu podle eh, národních eh, standardů. Měli jsme tady různé otázky, eh, které se týkaly také etnických a náboženských vyznání podle vlastního posouzení a my tady i nadále budeme vyvíjet další strategie pro eh, lepší začlenování menšin v Albánii. Dále jsme se snažili eh, lépe provádět Národní strategický a akční plán pro začlenování Romů 2010-2015, především pokud jde o vysídlování eh, Romů a romských rodin tak eh, na ministerstvu obrany eh, tam původně byla složka, která se tím zabývala, ale teď to bylo přesunuto jinému ministerstvu a eh, snažíme se tedy najít bydlení pro tyto osoby. Snažíme se řešit takové otázky a budeme provádět opatření v oblasti vzdělávání a dalších eh, záležitostí. Byly přijaty důležité kroky pro zvyšování povědomí, eh, pokud jde o násilí založené na eh, genderové otázce. Máme tady otázku LGBT, jejich práva chceme respektovat, stejně tak jako práva dětí a postižených osob. Přijmeme plán pro začlenování LGBT v květnu a budeme mít strategii proti eh, homofobii. Eh, vážení eh, poslanci, věříme, že tento rok, který je výročím nezávislé Albánie, má být tím rokem, kdy Albánie podnikne důležité kroky na cestě k přistoupení do Evropské unie. 2012 je rokem velkých příležitostí a těšíme se, že brzy se příležitosti stanou realitou. Dosahujeme také viditelného pokroku ve všech uvedených oblastech a uvědomujeme si výzvy, které před námi stojí. Potřebujeme konstruktivní eh, duch spolupráce, který se momentálně stává udržitelným trendem v zájmu toho, aby všechny strany se cítily vlastníky a odpovědnými stranami za úspěch tohoto velkého albánského projektu. Zavazujeme se dále se posouvat evropským směrem. Dovolte mi říci několik slov o vývoji na západním Balkáně. Albánie se aktivně podílí na regionální spolupráci a hraje velice důležitou roli v procesu usmíření a míru v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že proces integrace je nutný rámec, který musí řešit veškeré minulé rozepře a současné rozepře mezi zeměmi v tomto regionu. Je to zároveň nejlepší prostředek, jak eliminovat extremismus, který se v poslední době objevuje stále častěji u nás v regionu. Evropský parlament 10. května 2012 přijal zákon ohledně spolupráce s EULEXem, e, zvláštní vyšetřovací skupinou, což je instance, jasného, jasné spolupráce z naší strany, pokud jde o jakákoliv obvinění obsažená ve zprávě Rady Evropy z prosince 2012. Toto vyšetřování musí být dostatečně komplexní, aby se otázky těchto obvinění jednou provždy vyřešily. Albánie se aktivně účastní všech regionálních iniciativ a zvyšuje spolupráci i se sousedními zeměmi. Rozšiřujeme regionální trh a poskytujeme vyšší stupeň integrace do struktur EU a NATO. Vybudováváme energeticko-infrastrukturní projekty a snažíme se eh, odstraňovat veškeré fyzické a eh, nehmatatelné bariéry komunikaci. V několika málo dnech zaujme Albánie předsednickou funkci v Radě Evropy, eh, což je paradigma pro regionální spolupráci a další evropskou integraci. Albánie i nadále má velmi dobré vztahy se sousedskými zeměmi a rozvíjí je, což je nutná součást našeho dalšího přiblížení Evropské unii. Zejména se soustředíme na vztahy s těmito zeměmi, protože sdílíme společný fakt, to znamená, že ve všech těchto zemích jsou etničtí Albánci, což je pro nás podnět, abychom stimulovali pozitivní soužití a spolupráci v regionu. V tomto kontextu Albánie i nadále přispívá posilování stability v regionu, a to hlavně vzhledem ke své důrazné roli v něm. Děkuji vám za slovo. Nyní bych rád předal slovo panu Ušatkovi. Eh, a mm, eh, poprosím ho o jeho příspěvek. Mr. Chair. Pane předsedo, eh, vážení členové výboru AFET, je pro mě velkým potěšením, že dnes mohu být mezi vámi a hovořit o cestě Albánii do Evropské unie. Vaše instituce aktivně posuzovaly Albánii, aby procházela cestou transformace a e, to také e, v souladu s přáním většiny albánského lidu. Chtěl bych využít tuto příležitost a chtěl bych opakovat e, sdělením, že Proces přistoupení k Evropské unii je naší prioritou a musí se do toho zapojit mnoho vrstev naší společnosti. Přijali jsme eh, závěr, podle kterého bychom do konce března měli provést eh, volební reformu, parlamentní reformu a další eh, legislativu, která vyžaduje třípětinovou většinu. A zároveň jsme také provedli proces ohledem na několik klíčových priorit v souvislosti s naší žádostí o vstup do Evropské unie. Když se podíváme na cestu Albánie od listopadu do dneška, Eh, nejenom eh, tedy eh, zrovna pohledem opozice, tak by to mohlo vypadat, že jsme dosáhli pouze některé výsledky, jako například zvolení ombudsmana transparentním způsobem a přijetí nejdůležitějších věcí s ohledem na tři novou většinu práce na volební reformě zatím ještě nebyla završená. Jsou tady různá doporučení, která musíme přijmout, které se týkají eh, složení eh, volební komise. Ovšem, eh, to vše je potřeba udělat s ohledem na volební zákon. Také tady musíme mít systém pro řešení volebních hm, sporů. Musíme to dopracovat tak, aby tento systém byl v souladu s hm, tím, co je třeba. Musíme být v souladu s mezinárodními standardy, které jsou důležitou prioritou pro Albánii eh, s ohledem na evropské aspirace, ale eh, musíme eh, se tím také vymezit tak, aby se už neopakovaly zkušenosti s volbami, které jsme měli v minulosti. Věříme, že volební reforma by měla být završena předtím, než se parlament pustí do volby prezidenta republiky. Dále je také důležité, že práce na parlamentní reformě ještě nebyla završena. Zkušenost eh, demokratických společností ukazuje, že fungující parlament velmi závisí na koncenzu, který je eh, potřebný Eh, jsou potřeba pravidla, která upravují fungování parlamentu. Eh, například ovšem jsou tady také tajné volby, eh, pokud je o volbu některých zástupců. A je tady také princip kontradiktority. Když například premiér se obrací na parlament, tak vůdce opozice by měl mít právo oponovat nebo reagovat. Hmm. A e, Někdy je tady přímý dopad na to, jak nezávislé instituce jsou navrženy, jak fungují. Takže tady je potřeba, aby byly správně splněny klíčové priority, e, které si žádají e, běžný proces hearingu v parlamentu a nesmí docházet k politizaci slyšetí a hlasování post, a tyto postupy byly velmi často právě politizovány a, a e, mnoho e, jmenovaných osob bylo jmenováno právě politickým způsobem parlamentu je důležité také zajistit dobrou funkci eh, soudních orgánů. Ústavní soud eh, má zatím 8 místo 9 eh, členů a nemůže přijímat rozhodnutí většinou. Vysoká soudní rada nemá místo předsedu, který má řešit důležité otázky a na Vysokém soudu je pouze 16 místo 17 členů. A většina eh, neskrývá svůj zájem eh, naplnit eh, te chybějící místa teprve po zvolení prezidenta. Takže tady je zřejmé, že je potřeba být tady rychlý proces ke zvolení prezidenta, který by zastupoval lid a byl v souladu s ústavou. Je to lakmusový test, je to nutné nemusíme zmiňovat, že role prezidenta je velice důležitá asi ve čtyřech oblastech, kde mezinárodní společenství pomohlo Albánii při demokratizaci. Jde o soudnictví, bezpečnost, obranu a diplomatické služby. Dále, Eh, musíme tady udělat další kritické reformy. Je to důležité pro všechny priority veřejné zprávy. Je to boj proti korupci, soudnictví, boj proti organizovanému zločinu, eh, právo v oblasti vlastnictví, lidská práva s důrazem na romskou komunitu a antidiskriminaci. Eh, vážení poslanci, hm, jsme ochotni zrušit imunitu některých zástupců, řešit ji v souladu s mezinárodními normami a budeme eh, i nadále pracovat na důležité legislativě, která si vyžaduje pětinovou většinu v parlamentu. Eh, chceme provádět reformy a sledovat, jestli jsou implementovány správným způsobem. Chceme dále posilovat eh, spolupráci mezi institucemi a zároveň také žádáme po vládě, aby pouze nehovořila, ale také jednala, protože máme málo času. Chtěli chtěli bychom eh, z té výročí nezávislé Albánie eh, oslavit eh, aspirací Albánie, tedy směřovat k Evropské unii. V tuto chvíli vám děkuji a samozřejmě budu ochotně odpovídat na všechny vaše otázky. Slovo má paní Bregu. Honorable Chair, Vážení pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, já si myslím, že opravdu je na čase, abyste se mohli podívat na nás na všechny společně, nejenom Ehm, proto, aby jsme se sešli zde v Evropském parlamentu, ale abychom hovořili v podstatě o té kohezi, společném soužití a tak dále, o těch všechna tato slova, která byly součástí naše politické diskuze od eh, listopadu loňského roku, čili jsem skutečně nesmírně ráda, že zde jsme společně zastoupeni jednak většinou vláda, jednak opozice a mm, já osobně skutečně jsem se těšila um, této spolupráci od listopadu lonského roku. My jsme skutečně s panem Bušatým úzce spolupracovali. Snažili jsme se um, o vytvoření určitého národního akčního plánu který v podstatě už má příspěvky z jeho, rovněž k dispozici jednak z jeho výboru, jednak od občanské společnosti, čili já skutečně si myslím, že jde o nesmírně důležitý okamžik a jakési momentum pro naši zemi. Pan náměstek ministerského předsedy již hovořil o reformách, o těch, které, ke kterým mm, už dochází, ke kterým došlo, ke které se byly v poslední období, například skupina reform, která se týká volebního práva. To zde se snažíme, jak si transkribovat veškeré ty návrhy, se kterým, na který se dohodly obě dvě strany na základě dohody ODR i OSN. My si myslíme, že přes kontroverzní záležitosti, které jsou podle mě normální mezi politickými silami, ta společná, ten společný charakter dialogu, eh, se bude přemládat až do konce, eh, nejenom v této reformě, ale i u ostatních reform, které představují tak důležitou tu kritickou masu, která je pro naši zemi tak důležitá v tomto roce, který by měl znamenat eh, novou etapu, nejenom pokud je o statut kandidátské země, což je něco, co se nám nepovedlo získat ve dvou po sobě následující lety, ale zároveň poukázat na určitou dospělost politických sil, že jsme skutečně, um, že nám záleží a leží na srdci tato evropská, proevropská agenda. Myslím si, že je to důležité pro nás, pro všechny. Tento nový duch konsenzu, spolupráce jistě Víte, že například poslední dva roky několik zákonů čekalo před, parlam, před schválením parlamentu. Máme je zapo- začlenit do nového akčního plánu, který představujeme komisi každý měsíc. Te, te, všechny ty nové zákony, které připravujeme, jakož i reformy, které jsou důležité na této proevropské cestě. Pan Bušaty se zmínil o jedné věci, na kterou bych ráda navázala ze správných signálů. Ta imunita od března od setkání SAS, to znamená výboru pro stabilizační záležitosti. Já jsem za vládu. Řekla za pana Mirelio nejenom naše závazky, ale naši ochotu uh, v podstatě považovat tuto záležitost eh, odstranění imunity za podmínku získání kandidátského statutu. A nejde pouze o retoriku, jde skutečně o racionální rozhodnutí. My sdílíme eh, názor našich kolegů z albánského parlamentu. Imunita je něco, co prostě nám nesmí zabránit v pokroku v boji proti korupci. Věřím, že tato záležitost v podstatě jakýmsi projevem součásti nejenom našich politických slov, politického slovníku, je to něco, co musíme vzít v potaz, musíme brát vážně. Je zde nastal vhodný okamžik, my to nesmíme promeškat. Dále další reformy, těch 12 klíčových, součást 12 klíčových priorit, které bereme vážně, všechny albánské instituce i agentury, které realizují tyto reformy přímo na místě. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, až do listopadu jsme viděli veliké obavy na všech frontách, na všech setkáních, kterých jsme se zúčastnili. Všichni měli obavy ohledně politické situace v Albánii. do listopadu 2011 prostě asi, prostě nebyla ta pozitivní atmosféra k dispozici, ovšem my jsme, se chceme zavázat k tomu, že tento dialog na základě konsenzu, který jsme zahájili v listopadu, prostě bude pokračovat a to by mohlo udělat ten právě ten zlom v té situaci, to, k čemu nedošlo před dvěma lety a k čemu dojde nyní, doufejme. Všechny reformy bereme velice vážně a osobně věřím v to, že je zde, dos, že je zde před námi, ale ještě dlouhá, důležitá cesta až k dosažení toho konečného cíle. Prosím vás, prosím za nás, za všechny, abyste nás hodnotili na základě našich výsledků, na základě pokroku, kterého jsme dosáhli. A ten proces komise, který, jsme si, který se mi velice líbí, dívejme, dívejme se opravdu do budoucna a zapomeňme na to, co nás rozdělovalo, na kontroverze, to, co nás dělilo, spíše než spojovalo. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme našim albánským hostům za přehled politické situace v Albánii, který nám předložili a zároveň to, že zde vidíme ten závazek demokracii, regionální spolupráci, evropské integraci, to je pro nás velice důležité. Pan Eduard Kukan, který je předsedou delegace pro Albánii, inicioval dnešní rozpravu, proto mu dávám slovo jako prvnímu. Děkuji za slovo. Pane předsedo, je pro mě opravdu velikým potěšením vidět naše vzácné hosty albánské hosty společně za jedním stolem. Je to takový znak naděje. Já zde nebudu opakovat to, co jsem již říkal několikrát, ovšem snad, budu se snažit velice stručně. Je pozitivní, že z tyrany přichází dobré zprávy. Je na čase. Čas letí šíleně rychle, prezidentské volby nás čekají, zpráva o pokroku vaší země nás čeká, čili potřebujeme konkrétní, hmatatelné výsledky. Jsme nesmírně potěšeni tím, že strany se zapojily do politického dialogu, to je opravdu pozbudivé. Já osobně jsem nesmírně rád tomu, že se situace změnila i v té situaci, plítvání energií a úsilím. Neustále jsme se snažili pranířovat tu druhou stranu, proč něco nemůžeme udělat a tak dále, vinit je z toho, aniž bychom zintenzivnili politický dialog, který by umožnil dosažení kompromisu a posunul by zemi vpřed. To je jediný způsob cesty vpřed. Rád bych ocenil a poděkoval za práci komisi i generálnímu řediteli Saninovi, který systematicky navštěvuje tyranu, hovoří s politickými představiteli. Pan komisář File osobně pronesl úžasný projev v albánském parlamentu, čili tato spolupráce mezi albánskými institucemi. Toto veškeré úsilí by mělo být nyní přetameno konkrétní výsledky. Možná se opakují, ovšem já jsem pozitivně trpělivý. Rád bych viděl vaši zemi skutečně pokročit, udělat pokrok před a zítra budeme mít závěry Rady pro zahraniční záležitosti. Já jsem zatím neměl možnost se na to podívat, ale pokud to budou opakovat. To znamená, že pouze po všech reformách, které požadujeme, pouze po implementaci a mm, mm, skutečné implementaci těchto reform budeme schopni pokračovat. Pokud k tomuto dojde, tak mm, prostě nes, tak si to musíme uvědomit a zároveň to bude obrovský stimul k tému výročí založení vaší země a zároveň mm, to bude ohromný dárek, pokud mm, na té cestě dosažení kandidátského statutu. Evropský parlament, o to vás nemusím ujišťovat, že skutečně všichni kolegové, kolegyně, chceme být nápomocní, spolupracovat s vámi ještě užším způsobem. Myslím si, že to jsme prokázali již několikrát, čili jediný skutečný vzkaz, který bych vám chtěl říci, je to, že nás těší pozitivní změna situace v Albánsku. A já já budu ještě šťastnější, pokud toto bude jakýsi konstantní trend i do budoucna. Děkujeme, pane Kukané, za tato nesmírně pozitivní slova. Pane Chuntisi, vy jste zpravodajem eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž mezi námi vítám náměstka premiéra, jakož i ministrně pro evropské záležitosti i ostatní členy vaší delegace. Vítám vás v našem výboru a děkuji za veškeré informace, které se nám poskytly o konkrétních krocích, tak aby Albánie mohla splnit kritéria stanovená Evropskou unii. Rád bych vás ujistil o tom, jak se již zmínil předřečník, o tom, že v našem výboru to, co chceme a to, co chce Evropský parlament, je skutečně mít možnost vyslat tento pozitivní signál. Pozitivní signál albánskému lidu, albánským politickým stranám, pozitivním, pozitivní signál, to, že budete kandidátskou zemí právě v tom roce, kdy slavíte z té výročí vaší nezávislosti, nesmírně mě zajímá pokrok, kterého jste dosáhli, vážím si těch konkrétních kroků, které jste provedli a naším cílem je pomoci vám ještě překonat některé z těch zbývajících úkolů. Naše dnešní setkání využíváme i k prodiskutování toho, co nás čeká do budoucna. Já bych využil této příležitosti a zeptal se ministra pro evropskou integraci i náměstka premiéra. A mm, rád bych se zeptal ohledně té politické situace, zda skutečně to klima se zlepšilo a pan Kukan, samozřejmě už se o tom zmínil, on zná vaše situaci mnohem lépe, čekají vás prezidentské volby. Prosím, abyste nám řekli něco o tom, jaká koncenzuální řešení by mohla být dosažena v souvislosti s prezidentskými volbami můžete využít této pozitivní atmosféry mezi politickými stranami k řešení této problematiky. A druhá věc, vyslechl jsem si ty připomínky ohledně změny volebního zákona, který by měl být demokratičtější. Proč došlo k, k určitému zdržení, jak bychom vám mohli pomoci, jak bychom mohli poskytnout asistenci v tomto ohledu. A poslední věc, nechci zde nějak eh, zabrat veškerý čas, ostatní kolegové jistě budou mít rovněž zájem položit dotazy. Některé z těchto dokumentů máme k dispozici již několik měsíců. Ptám se, proč jsou zde problémy, proč se zdržují, zdržuje podpis těchto dokumentů. Náš zájem je jasný, náš výbor prostě chce přijít s, tě, s těmito dobrými zprávami co nejdříve, proto je důležité, abychom opravdu Mm, pokračovali v této práci na straně politických stran i vašeho lidu, tak abychom opravdu na konci letošního roku mohli vyslat ten pozitivní signál albánskému lidu. Zároveň by to vylepšilo celkovou situaci a podle mě by to i zlepšilo eh, možnost prosperity Albánie do budoucna. Děkujeme, pane Chuntesi. Nyní poprosíme pana Roučka, který rovněž předsedá pracovní skupině pro západní Balkán. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Um, a rád bych rovněž přivítal naše albánské přátelé. Po měsíce, možná i léta voláme po spolupráci mezi těmi hlavními politickými složkami v Albánii. Moc mě těší, že vidím vás, všechny tři zástupce, jednak vládní strany, a zároveň opozice. Zmínili jste se o tom, že došlo k mnoha změnám od lonského listopadu ve vaší zemi. Ano, výsledek je to výsledek těchto hlavní, spolupráce hlavních politických sil v Albánii, zároveň dialog mezi vládou, opozicí, občanskou společností. Díky tomu jsme zaznamenali obrovský pokrok v poslední polo, půl roce. Zmínil jste se o těch klíčových um, eh, prioritách, akční plán, pracovní skupina pro parlamentní reformy, všechny ty reformy u těch klíčových eh, oblastí, ať již je, ať již je to zákon, který se týká justice, eh, mm, veřejné zprávy, boj proti korupci, proti organizovanému zločinu, čili samozřejmě ty priority jsou vám známé a Eh, ovšem tři důležité body, o kterých by se rád zmínil. Podle mého názoru za poslední dva, tři roky takovou nejslabší oblasti, nebo možná ještě dále eh, v minulosti to byl, eh, takovým slabým bodem byly volby. Kdykoliv došlo k volbám v Albánii, vždycky tam byl poten, vždycky to znamenalo určitý, určité riziko konfliktu. Nyní pracujete na volebním zákoně, na reformě volebního zákona. Doporučil bych, abyste přijali i doporučení OSE, OBSE, Oderu, protože prostě měli byste mít takový zákon, na kterém se dohodnou politické strany v Albánii. Co je ovšem ještě důležitější, příští rok u parlamentních voleb, aby všechno běželo bezproblémově, tak aby Evropské společenství, Evropský parlament viděl pokroky v této oblasti přímo na místě, v reále, při realizaci tohoto volebního zákona. Před parlamentními volbami vás čekají prezidentské volby samozřejmě a není na nás říkat vám, kdo bude, kdo by měl být zvolen. To je na rozhodnutí albánského lidu. Ovšem, podobně jako, jak už se o tom zmínil a můj kolega, ano, v této atmosféře pro další pokrok Albánie by bylo asi dobré, aby to byl člověk, který nebude rozdělovat vaši společnost, někdo, kdo bude spíše takovým spojovacím prvkem. Eh, Minister Hanči se zmínil o regionálním úsilí. Albánie by mohla zaznamenat pozitivní kroky i na této frontě. Samozřejmě, že jsou zde problémy ještě v západním, na západním Balkáně a Albánie by mohla hrát právě takovou pozitivní uklidňující roli ve Firomu nebo i v rámci jednání mezi Preštinou a Bělehradem. Věřím a skutečně doufám, že tato regionální zahraniční politika vaší země bude pokračovat a bude pokračovat v těchto liních, protože Albánie je země, která není zemí, která způsobuje problémy. Albánie by měla ještě více zlepšit a posílit svou roli mírotvůrce a prosazování důvěry v tomto regionu. Dovolte ovšem jeden dotaz. Obrátili se na mě organizace, které brání práva dětí, mm, ohledně zneužívání lidský, dětských práv dětí v Albánii. Ano, knížka UNICEF, zpráva pro rok 2011 hovoří o určitých problémech. Nevím, zda jste připraveni poskytnout mi takovou odpověď již nyní. Nicméně rád bych zúraznil i tento bod. Možná by to mělo být začleněno do vašich reform, když se hovoří o diskriminaci, o ostatních zákonech. Prosím, abyste nezapomínali ani na situaci dětí, tak aby všichni mohli těžit z této zlepšené situace, samozřejmě i děti, protože děti jsou budoucnosti Albánie, děti jsou budoucnosti celé Evropy. Na závěr, Skutečně doufám, že v letošním roce, když budete slavit 100 leté výročí moderní Albánie, že dojde k velice pozitivní zprávě o pokroku, jehož dosáhla vaše země a že vaše země i díky našemu příspění dosáhne toho pokroku, aby se stala kandidátskou zemí. Děkuji vám. Ruček, and now I would like to pass the floor. Děkujeme, pane Roučku. Další řečník. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem z Nizozemska a my sympatizujeme s vaší zemí a s vaším lidem. Eh, například mnoho našich nevládních organizací se angažuje v Albánii. Na základě této empatie, této sympatie eh, pro vás mám dvě otázky. Jednak, jak to je správní jistotou občanů Albánie? To je velice důležitá věc. Je potřeba mít nezávislou justici a je důležité, aby občané měli přístup eh, k této justici. Já jsem si tento měsíc v novinách Neuer Zürche přečetl, že albánští občané musí platit asi tak 90 euro, aby vůbec dostali přístup k soudu. A mnoho Albánců si to nemůže dovolit. Právní odborníci z Albánie byli dokonce citováni v tom smyslu, že to je skandál, že se to takto dělá. Takže přístup k justici, to je první věc. Ne jak funguje justice, ale jak funguje přístup k justici, jakožto k pilíři zákona. A druhá otázka, na tu jsem se ptal už před lety komisaře, eh, slýchávám eh, dosti strašlivé zprávy o vendetách, o krvavých vendetách, stovkách případů, kdy občané v podstatě utrpí takovou neustálou vendetu krevní mstu a chci se zeptat, co váš parlament eh, dělá, aby zabraňoval eh, těmto strašlivým zločinům. Dovolte mi dodat, že Holandský právní systém se tímto zabývá zejména proto, že i u nás dochází k takovýmto krevním mstám, eh, které pocházejí z Albánie. Děkujeme, pane Beltne. Teď pan Vigenin. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, zástupci Albánie, děkujeme, že jste k nám přišli. Eh, Je škoda, že tu není příliš mnoho poslanců Evropského parlamentu, kteří by vás vyslyšeli. Jsem velice rád, že se situace vyvíjí tak pozitivně u vás, protože Evropský parlament eh, investoval mnoho sil společně Evropskou komisí do toho, aby se situace v Albánii zlepšila. Konec konců stávající situace je výsledkem koordinované činnosti parlamentu, komise a samozřejmě albánských úřadů. Na druhou stranu si nechceme dovolovat jak si přeceňovat situaci, jsme jaksi opatrně, opatrně optimističtí. Chtěli bychom vidět eh, soustavný pokrok, přičemž chápeme, že je potřeba podnikat i nadále důležitá rozhodnutí, volební zákon, zvolení prezidenta a tak dále. Doufám, že se podaří nalézt kandidáta, kolem kterého by se dokázala semknout velká většina albánského parlamentu. Pokud jde o volební zákon, Často se hovoří o tom, že v nové legislativně je potřeba se vyhnout chyb legislativy staré, zejména tedy chyb z vašich posledních parlamentních a místních voleb. Aby tedy v té legislativě nebylo příliš mnoho mezer. Je proto nutné být i opatrní, je nutné diskutovat i novou legislativu a příliš ji neodkládat respektive neodkládat její přijetí. Takže prosím, pokuste se tento zákon přijmout co nejdříve. Dovolte mi otázku. Ta se vlastně netýká tolik situace v Albánii, ale byla by to otázka pro, nás, pro vás, pane Hedžnasi, eh, jak moc etnické pnutí v Makedonii ovlivňuje Albánii? jaká je na ně reakce uvnitř Albánie. Proč to říkám? podíváme li se na daný region, vnímáme zde určitou nestabilitu, která pochází z různých ohnisek na západním Balkáně a doufám zkrátka, že Albánie bude jednou z těch zemí, které budou působit proti těmto vlivům. Eh, Albánie je v situaci, kdy může zachovávat stabilitu, zlepšovat ji a kdy může mít i stabilizační efekt na celý tento region, což je velice zásadní, zejména v současnosti, pokud jde o Kosovo a pokud jde o Makedonii. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, pane Vigininé. Jako poslední pan Kristogolos. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedom. Rád bych se dotázal na toto. V těch klíčových prioritách nemáte vůbec žádný odkaz na ochranu životního prostředí. A já si myslím, že tuto prioritu bychom neměli opomíjet, protože ochrana životního prostředí není jen důležitá z důvodů environmentální. Je to také faktor Eh, spolupráce uvnitř společnosti a spolupráce mezi různými zeměmi v dané oblasti. Já si myslím, že je důležité ochranu životního prostředí zdůrazňovat i v Albánii. Děkuji. Děkujeme vám. Takže to byla poslední intervence ze strany členů našeho výboru Evropského parlamentu a nyní dostanou prostor naši hosté aby mohli reagovat na to, co zaznělo nejprve pan místo předseda vlády. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat všem váženým poslancům za jejich pozitivní a optimistické a realistické komentáře, pokud jde o vývoj v Albánii a pokud jde o další e, prognózy postupu plnění cílů, které jsme si pro letošní rok stanovili a pokud jde o kandidátský status Albánie. Děkuji vám také za položené dotazy. Jsou to dotazy, které se zaměřují na vyjasnění některých důležitých aspektů eh, celé to, celého toho procesu přiblížení Albánie Evropské unii, zejména pokud jde o některé aspekty těch 12 stanovených priorit. Jinými slovy, pokud jde o ten akční plán integrace, který máme. Takže konkrétněji. Dovolte mi vyjádřit se k některým otázkám, které zde zazněly. Jednak. Otázka pana Huntise, pokud jde o prezidentské volby. Já jsem se snažil představit naše, náš postoj k této věci, podobně jako paní Bregu a pan Bušaty. Eh, převažující názor je ten, že se bude jednat o vyzrálý proces, o proces, který bude vyjednatelný, který bude respektovat literu ústavy, tedy pokud jde o samozřejmě standardní postup volby prezidenta, a zároveň e, bude splňovat ducha naší ústavy. To znamená, že budeme volit nadstranického prezidenta, prezidenta, který bude mít možnost provádět své velice důležité institucionální úkony, ať už se to týká bezpečnosti, justice, zahraniční politiky. Jsme připraveni tohoto docílit. Momentálně stále probíhá proces jednání mezi jednotlivými parlamentními stranami. Pan premiér jako šéf většinové strany brzy zahájí proces jednání s ostatními parlamentními stranami a musíme doufat, eh, jak říkám, že se bude jednat o vyzrálý proces, který bude plnit eh, literu i podstatu naší ústavy. Reforma volebního zákona. Paní Bregu řekla, že v současných dnech zasedá Komise pro reformu volebního zákona, která se zabývá některými zbylými aspekty eh, této legislativy. Více než, 9, eh, pa, pa, pa, 9, eh, pa, více než 95% všech pozměňovacích návrhů již bylo přijato, pokud jde o například ústřední volební komisi, takže opět i zde jedná se o pokračující proces, který bude brzy ukončen a to, co bude ujednáno na zasedáních, eh, bude pak také to, co může být obsahem naší zprávy pro vás. Nicméně zatím eh, toto téma, související témata jsou stále projednávána, nemohu proto zabíhat do podrobností, nicméně jsme připraveni tato jednání dokončit a dohodnout se na všech zbývajících tématech při plném plnění souboru nejlepších postupů, plnění mezinárodních předpisů a standardů a při plnění doporučení OBSE ODIR. Pokud jde o sčítání lidu, zde doufám, pane Chuntisi, že jsem vás správně pochopil, k tomu řeknu tolik. Do září budeme mít výsledek Eh, je to tedy proces, který opět probíhal v rámci všech nejlepších osvědčených postupů a mezinárodních standardů pro podobné procesy. A eh, k tomu, co říkal pan Rouček, týrání a zneužívání dětí. Eh, my jsme se s těmi problémy nikdy nesetkali. Ovšem máme proces pro zlepšení ochrany dětí. Máme legislativní opatření, která již byla schválena o právech dětí například, to je zákon, který už byl schválen, máme strategii na ochranu dětí, ta už také byla schválena a to bylo na období 2012 až 2015. Takže máme komplexní právní podklad, pro tuto otázku. Rovněž již zasedá eh, Rada pro eh, práva dětí, která se bude zabývat všemi těmito věcmi, eh, všemi těmito aspekty ochrany práv dětí. K otázce právní jistoty a dostupnosti justice. Všichni občané mají možnost získat přístup k justici a používat služby, které jim jsou tímto systémem poskytovány. Nemáme zde žádnou diskriminaci vůči žádným občanům nebo skupinám obyvatelstva. Pokud jde o krevní msty neboli vendety, ta čísla, která jsme slyšeli, jsou bohužel poněkud přehnaná. Je to daleko méně případů, eh, které zároveň způsobily určitě eh, vyvolali určité žádosti o azyl v některých, v některých vybraných případech, myslím, že ve Švédsku, to jsou ovšem případy, které zneužívají tento systém a my se snažíme naše občany, své občany lépe informovat. Ovšem eh, pravděpodobnost, že toto někdo použije jako argument, aby eh, byl zahájen jakýsi proces migrační, proces žádosti o azyl v evropských zemích, Eh, je nepatrný. Výsledky našeho procesu jsou jasné, my se snažíme tento proces potlačit. Ale jak říkám, všechno to jsou případy zneužití tohoto systému. V roce 2011 podle oficiálních statistik albánské policie došlo pouze k pěti případům krevní msty. Eh, samozřejmě není to fenomén, jaký bychom viděli rádi v jakékoliv společnosti, ale ta čísla jsou mnohem nižší, než jak jsme si zde vyslechli. K otázce pana Vigenina. K tomu, eh, jaký mají dopad zvyšující se etnické tenze Makedonii na Albánii. Já bych řekl eh, asi tolik. My sledujeme vývoj v Makedonii velmi pozorně. A samozřejmě jen neradi vidíme tu stupňující se rétoriku v některých oblastech, což v podstatě znamená, že některá témata dostávají etnický nádech. Naše stanovisko je takové, že veškeré incidenty, veškerou kriminalitu musíme řešit právními cestami, pomocí složek činných trestných řízení a není důvod takovéto případy propojovat s jakýmikoliv etnickými tématy nebo etnickými tenzemi. Takové je naše stanovisko a očekáváme o stejný přístup i od e, policejních složek v Makedonii, že budou jednat podle zákona a ne podle čehokoliv jiného, když budou řešit tyto případy. Ovšem v Albánii e, mohu říci, máme minimum rétoriky, která by se jaksi k nám přenášela z těchto událostí, zejména tedy je to mezi eh, neparlamentními stranami. Nicméně albánské instituce zaujímají pevné stanovisko v tom, že takovéto věci je, je potřeba omezovat a chtěl bych také říci, že i makedonská společnost se musí začít vyvíjet správným směrem na základě platformy otevřené dohody, což je platforma, která zajistí ehm, vznik integrační společnosti, společnosti, která umožní soužití jednotlivých etnik. A je to zároveň také premisa dalšího přiblížení Evropské unii. K životnímu prostředí. Zde vám mohu říci toliko. Probíhá proces, který se týká přiblížení se evropskému aky ve všech jeho aspektech. Například eh, v zpracování odpadu, v oblasti ochrany životního prostředí a kvality ovzduší. Jsou to témata, která považujeme za velice důležitá pro Albánii. Své životní prostředí považujeme za zásadní faktor udržitelného rozvoje naší země. Je to proto téma, které je neustále v hledáčku albánské vlády a tím pádem jako takové je reflektováno v právním základu pro eh, ty oblasti, pro ty sektory, které jsem zmínil. Samozřejmě Výsledky hmatatelné zatím nejsou, zatím jak si dochází k jejich vytváření. Ovšem všeobecný přístup, všeobecný názor je takový, že e, v oblasti ochrany životního prostředí jsme na, to dobře, na tom dobře, jak pokud jde o politiku, jak pokud jde o právní opatření a jak pokud jde o konkrétní implementaci opatření. Děkuji. Děkujeme vám, pane e, vicepremiére. E, chce ještě někdo z našich hostů promluvit? Prosím, prosím, máte slovo. Thank you very much. I would like to... Eh, děkuji. Eh, chtěl bych poděkovat eh, členům tohoto výboru za jejich připomínky a feedback k pokroku Albánie nejsem tady, abych, eh, proto abych vykládal to, co jste řekli, ale v podstatě si to vykládám tak, po té, co jsem tady pečlivě naslouchal eh, všem poslancům, kteří vystoupili, je, eh, že očekáváte od Albánie hmatatelné výsledky, alespoň tak jsem to pochopil. A um, byli byste raději, kdybychom tady měli nějaké další kontakty, schůzku, až eh, budeme hovořit o těch věcech už eh, jako o věcech, které už byly zrealizovány. Je zřejmé, že jsou tady čtyři hlavní oblasti, kde musíme odvést ještě další kus práce, jednak na, na reformě volebního Eh, systému nebo zákonu a eh, Samozřejmě tady nechci hovořit o všech těch procentech a návrzích, které byly prodiskutovány a přijaty. To stejné platí také, pokud jde o eh, parlamentní reformu, protože ta zpráva voleb a další proces, to byl nejslabší článek a to eh, především pokud jde o tyranu. A my jsme tady proto, abychom tomu zabránili. A bylo to u soudu a my bychom eh, tomu chtěli zabránit. V podstatě jsou tady ještě dvě otevřené otázky a my doufáme, že ty otázky budou vyřešeny eh, společně vládnoucí většinou. Eh, člen nizozemského parlamentu mm, skladl otázku o přístupu ke spravedlnosti a já si myslím, že to je velmi důležitý aspekt. Je to eh, také zdůrazněno v zprávě o pokroku Evropské komisi. A já jsem tady zástupce opozice a samozřejmě tady to nechci politicky využívat, eh, protože na to máme parlament, abychom to tam řešili. Ale my jsme hlasovali proti tomuto zákonu, ale na druhé straně se doníváme, že problémy, eh, kterým soudnictví v Evropě, eh, pardon, v Albánii čelí, jsou mnohem eh, větší a komplikovanější, než je pouze přístup ke spravedlnosti. Přístup ke spravedlnosti je samozřejmě klíčový a samozřejmě to musíme ošetřit. Musíme přijmout další legislativu v této oblasti Eh, bude muset být schválena a potom realizována. Potom eh, další eh, oblast, reforma, která se týká lidských práv, romské společenství, proti diskrimi- opatření proti diskriminaci a proti diskriminaci lidí s postižením. My tady chceme dát politickou podporu vládě k tomu, aby mohla tyto věci realizovat. A tak toto vnímám já. Tak si myslím, že bychom eh, měli postupovat, abychom dosáhli eh, dobrých výsledků, pokud jde o 12 klíčových priorit, které jsou zásadní pro to, aby naše země eh, dobře pracovala na své kandidatuře. Děkuji našemu hostu z Albánie, děkuji všem hostům z Albánie, přejeme vám mnoho úspěchů pro vaše zemi a budeme očekávat demokratické, transparentní a spravedlivé prezidentské eh, volby během eh, tohoto eh, roku a děkujeme vám tak, a také vám přejeme mnoho úspěchu, dobré oslavení toho výročí vaší země. Děkujeme. So colleagues, we have the last point of our agenda for this. Eh, kolegové, máme tady eh, další, poslední bod na dnešním pořadu jednání. Je to velmi důležité, protože se to dotýká finančních prostředků. Je to rozpočet na rok 2013, mandát eh, ke třístranným rozhovorům. Prosím o ticho, kolegové, můžeme začít. Bude to první výměna názorů ve výboru AFET k rozpočtu na rok 2013. Komise tento návrh předložila koncem dubna. Je to základ pro rozpočtový eh, proces eh, na rok 2013. Účelem dnešní diskuze je, abychom podali stanovisko eh, delegaci Evropského parlamentu k tomuto rozpočtu a ona bude potom jednat s radou rozpočtu na rok 2013. Je to tedy předběžný návrh, předběžné stanovisko a Stanovisko k roku 2014 bude následovat později. Naší zpravodajkou je paní Jetena Maki a dnes představí e, stanovisko ke zprávě pana Giovanni La kde je obsažen tento mandát. A v tuto chvíli uděluji slovo paní Jete Maki a ona nás seznámí se svým stanoviskem. Budu hovořit finsky. Myslím, že mám tu možnost. A nebudu se za to ani omlouvat protože eh, tento jazyk má eh, stejné oprávnění jako třeba angličtina, němčina nebo francouzština. Nejprve eh, bych se chtěla omluvit za to, že máme krátkou časovou lhůtu. Stanovisko Lavia bylo dostupné teprve minulý týden a proto jsem nechtěla eh, jen tak bez rozmyslu přijmout všechna ta stanoviska eh, a proto mám teď málo času. Ovšem samozřejmě máme už naše zkušenosti, spravodajové se, stínoví spravodajové se vyznají v tom, co dělají, takže přesto se nám podaří poměrně brzy dospět eh, k závěrečnému hlasování. Nejprve, abych prozradila něco o celkové situaci, bych řekla, že tato atmosféra, ve které v tuto chvíli žijeme, je zcela jiná než v jiných letech. V tuto chvíli máme dobu, kdy členské státy zažívají rozpočtové problémy, mají nedostatek finančních prostředků a když Evropská unie požaduje po členských státech, aby postupovali úsporně, tak samozřejmě i my musíme jít příkladem a musíme ukázat, že jsme ochotní k úsporám. Tím pádem nemůžeme stále požadovat více a více peněz pro všechny položky. To je samozřejmě výzva, ale může to eh, přinést také cosi pozitivního protože tím pádem se musíme zamýšlet nad tím, na co především zaměříme naši strategii, protože když jsou finanční prostředky dostupné pro všechny oblasti, tak není potřeba si s tím lámat hlavu. Bez pochyby jste se již seznámili s nejrůznějšími zprávami institucí, ze kterých vyplynuly nejrůznější výzvy pro společnou zahraniční politiku a já doufám, že Evropská unie se dobře zamyslí nad tím, jak bude situovat svou hlavní pozornost a myslím si že, a doufám, že to potom bude mít také své důsledky. Ovšem, v této souvislosti bych eh, poukázala na to, že je úkolem výboru AFET aby splnil své politické poslání a aby e, všechny své postoje dobře odůvodnil. Možná, že to bude jiné než obvykle, protože ekonomická situace je opravdu odlišná a to bude mít svůj vliv. Myslím si, že všichni si dobře uvědomujeme, že zahraniční záležitosti v tuto chvíli nejsou eh, hlavním eh, aspektem, nad kterým se eh, rozpočet Evropské unie zamýšlí. A myslím si, ovšem myslím si, že přesto náš výbor bude užitečný máme za sebou velmi, nebo pardon, před sebou máme velmi důležitý sedmiletý cyklus, ale nejsem si jistá, jestli všechny rozpočtové požadavky byly vhodným způsobem zohledněny na problémům, kterým čelíme, pokud jde o růst. musí, si musíme položit otázku, proč to tak eh, dopadlo, proč ta situace je taková, jaká je. Samozřejmě všechno je velmi citlivé, ovšem musíme se zamýšlet nad tím, jak to vypadá. Například tady máme rostoucí podporu eh, z rozpočtu Evropské unie pro Turecko, ta roste každým rokem Ekonomický růst v Turecku ovšem představuje 10%, zatímco náš vlastní ekonomický růst eh, je takový, jaký všichni víme. Já to snad ani nebudu vyslovovat, ale eh, všichni víme, že v některých členských státech eh, se to dostane ještě do plusu, ovšem v jiných členských státech je hospodářský růst mínusový. Všem každopádně nedosahujeme růstu Turecka. Jeden eh, důležitý princip, který hraje důležitou roli, je transparentnost rozpočtu. Eh, poslanci eh, a nebo veřejnost považují tuto otázku, jak se finanční prostředky Evropské unie vynakládají, za velmi důležitou. A samozřejmě je důležitá taká otázka, co vynaloženými prostředky dosáhneme. My samozřejmě v našem výboru víme, kam peníze směřují, ale vsadila bych se, že nevždy víme, jaký význam tyto platby mají a jak přesně jsou prostředky vynaloženy. Jde o naše peníze, a proto bychom měli vědět, kam směřují a jaký mají efekt, protože eh, nad tím se nevždy uvažuje. A proto bychom možná mohli zvážit větší otevřenost rozpočtu. Musíme velmi dobře spolupracovat při vynakládání těchto finančních prostředků a vůbec všech finančních prostředků. A musíme si být jisti, co vlastně eh, za tyto finanční prostředky získáme, co ovlivní. V trialogu je důležitá otázka dobrého vedení rozpočtu, dobrého vynakládání. Komise by tady neměla zavádět žádná umělá opatření k tomu, aby eh, v úvozovkách usnadnila eh, vynakládání rozpočtu. Opravdu potřebujeme rozumné odhady. Takže to by bylo stručně z mé strany a já už se těším na vaše připomínky a na celou diskuzi. Děkuji. Paní Jetemaky, já se omlouvám za to, že jsem předtím špatně vyslovil vaše jméno. A nyní má slovo pan Michal Gala za EPP. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, milá Anelí, e, ano, samozřejmě, všechny jazyky jsou rovnoprávné. Děkuji za to, že jste nám tady předložila e, všechny tyto úvahy, že jste to tak zanalizovala. Je velmi důležité, abychom v současné situaci učinili vše, jen nesmíme vynakládat peníze tak, aby to veřejnost vnímala jako chybné vynakládání prostředků nebo plítvání. Bez ohledu na to, jestli uh, zuří krize nebo ne, musíme vždy s našimi finančními prostředky zacházet obezřetně, musíme je vynakládat cíleně, tak aby dosahovaly co největšího účinku. To je nepochybné. Ovšem, v mnoha letech eh, po, te, po tu dobu, co jsem tady, jsme v realizaci naší zahraniční politiky vždy eh, si stěžovali na to, že nejsme dostatečně financováni a myslím si, že je právem, protože chceme ve světě hrát aktivní úlohu, abychom byli relevantní Evropskou unii, unii, která dokáže prosazovat své zájmy. A pokud si to přejeme, tak musíme mít k dispozici také dostatek finančních prostředků. V zahraniční politice, na rozdíl od sedmiletých eh, programů v oblasti kultury nebo strukturálních fondů nebo kdekoliv jinde, zahraniční politice je rozdíl v tom, že ze dne na den se může stát něco zcela nepředvídaného a to se samozřejmě eh, odrazí eh, v rozpočtu. Samozřejmě nikdo nemůže plánovat přírodní katastrofu, válku nebo nějaký konflikt. Nemůžeme naplánovat eh, délku určitého konfliktu a proto je velmi obtížné tyto věci předpovědět a zahrnout je do rozpočtu. Takže proto bych eh, osobně vybral takovou formulaci, která by anglicky zněla asi takto, eh, tak, aby Evropská unie mohla hrát aktivní úlohu ve světě, je třeba, aby z evropského rozpočtu byly poskytnuty eh, dostatečné finanční prostředky. Myslím si, že to musíme v této souvislosti zdůraznit. A pokud jde o škrty, tak eh, by to eh, neměl být general effort, ale eh, cílený přístup napříč všemi okruhy, protože je to skutečně cílené a týká se to všech rozpočtových linií. Dále souhlasím s tím, že bychom měli podpořit přístup komise, tedy pokud jde o problém, že programy, které nejsou uspokojivým způsobem realizovány, jsou eh, i nadále financovány, ale eh, nebo můžou být i přerušeny eventuálně, ale tady je potřeba, aby Evropská komise tyto věci eh, dostatečně odůvodnila, abychom to celé pochopili. Pokud jde o bod 3, je podle mého názoru důležité, abychom, pokud jde o východní a jižní partnerství, učinili vše, co je nezbytné, a to proto, že v obou regionech je potřeba eh, vykonat eh, mnoho práce, proto je potřeba oba regiony výslovně zmínit. A v té souvislosti bych chtěl položit jednu otázku pokud je o jižní partnerství, komise eh, tady eh, škrtá rozpočet o 3% a já si kladu otázku, jestli to není chybný signál. Samozřejmě diskutujeme o tom, jestli arabské jaro selhalo v jednotlivých zemích nebo jestli se arabské jaro neubírá směrem, který si nepřejeme, ale myslím si, že v tento okamžik bychom rozpočet krátit neměli, protože bychom tím mohli vyvolat dojem, že snad nesouhlasíme s tím, jakým směrem se vývoj ubírá. Myslím si, že musíme být velice opatrní, musíme také investovat mnoho úsilí eh, nebo finančních prostředků do toho, aby to směřovalo tím správným směrem. Myslím si, eh, že obě dvě eh, geografické oblasti musíme zohlednit. Pokud jde o bod číslo čtyři, zažil jsem velmi často, že jsme vyhradili příliš málo finančních prostředků a potom bylo potřeba eh, opravnými eh, rozpočty, například rozpočet pro eh, Palestinu navýšit a proto bych to anglicky naformuloval takto chceme mít takové závazky, které budou zohledňovat skutečné potřeby na počátku roku, tak abychom mohli podporovat skutečné utváření míru. Něco v tom smyslu by tam mělo být zmíněno. U bodu 5 bych to pojal trochu více eh, do šíře, eh, protože eh, pan zpravodaj tam uvádí něco, ale já bych tam měl mít, že podporujeme politiky severu, high north. To by bylo lepší než ta formulace, která tam v tuto chvíli je. bod číslo 6, je eh, důležité, abychom eh, viditelnost a efektivitu podpor Evropské unie ozřejmili eh, všude, kde to jen bude možné. A to je vše, co jsem chtěl k tomu textu říci. Pane Gallere, a nyní za SAD, paní Valens. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mě stanovisko paní Jitemaky velice překvapilo. Ona se přece zúčastnila přípravy stanoviska pro rozpočet za, zahrani- za výbor za zahraniční, pro zahraniční záležitosti. My prostě souhlasíme s tím, že musíme dodržovat určitou kázeň, určitou rozpočtovou kázeň. Všem to neznamená, nebo nemělo by to znamenat, že se vzdáme všech ambicí Evropské unie stát se smysluplným hráčem na mezinárodním poli. V letošním roce zde máme stanovisko, které zašleme výboru pro rozpočet který se využije v trialogu a v podstatě jde to proti tomu, na čem jsme se domluvili v posledních dvou nebo třech letech. Pan Galer už se o tom zmínil. Okruh číslo čtyři historicky neustále nedostatečně finančně zajištěn. Prostě pokud chceme pokračovat v našich aktivitách v oblasti společné zahraniční politiky, tak prostě na to musíme mít eh, dostatečné, k tomu dostatečné finanční prostředky. Ano, transparentnost. Paní Atenak je to ale všem to neznamená, utrácet méně, znamená to utrácet klidně více, ovšem um, uh, udělit tomu určitý vyšší profil. Neznamená to pouze škrty. Budeme škrtat jenom proto, že dochází k tomuto uh, obtížnému období, ekonomickému období, prostě nesmíme udělat škrty tak, abychom narušili naše ambiciozní cíle stát se smysluplným hráčem na mezinárodní scéně. Čili, jak už jsem se o tom zmínila, nemůžeme s tím být spokojeni. Jinými slovy, netvrdím, že nesouhlasím, ne, řeknu to jinak. Souhlasíme s tím, že finanční prostředky budou seškrytány pro programy, které nebyly dostatečně realizovány, ovšem nemůže to znamenat celoplošné škrty ve všech těchto programech, ve všech těchto oblastech. Ehm, ano, musíme se zaměřit na ty, které nefungují a škrtat pouze tam, kde je to nezbytné. Musíme se snažit, aby tyto programy fungovaly kvalitněji. Ovšem nesmíme zde mít nějaké celoplošné škrty, které budeme zavádět, alespoň já osobně to tak vidím různé, když se tak dívám na všechny tyto eh, rozpočtové položky, které obsahují jednotlivé programy. Další věc, která mě zneklidňuje, Paní zpravodajka v bodě číslo dvě hovoří o tom, že komise uměle navyšuje některé návrhy, a to především v okruhu čtyři. pro usnadnění trialogu či dohadovacího řízení. Ne, komise přichází s těmito čísly jakožto výsledek výpočtu, které si udělala v našem výboru. Několik let trváme pro dostatečné financování pro tyto konkrétní kategorie. Nemůžeme prostě předpokládat, že pokud budeme mít dostatek financí, takže ta jednání prostě najednou budou o tolik jednodušší. To si myslím, že neplatí. Souhlasím s panem Gallerem i ohledně bodu 5, severská dimenze, vzdálený sever a tak dále. Ovšem eh, eh, jsou zde ještě jiné oblasti zahraničních aktivit, které jsou rovněž důležité, nesmíme na ně zapomínat. Politika sousedství, dále je to eh, propojení. Dále je to strategie 2020, podpora Latinské Ameriky, to vše by mělo být zmíněno v této zemi, podpora zemí na jihu a tak dále. Ostatní a rovněž jiné prvky, které jsou součástí naše zahraniční politiky, financování mírového procesu na Blízkém východě, souhlasím s panem Galerem, to bychom měli rozanalizovat trochu ještě jiným způsobem, i přesto bych ovšem ráda poděkovala paní Jakemaky za její práci. Eh, Bez ohledu na ten výsledek vždy bychom měli eh, zpravodajům poděkovat. Ovšem, podle mě to znění mělo být opačného charakteru, než to, které zde vidíme, pokud skutečně chceme dosáhnout dobrého vyjednávání v rámci dialogu a i spolupráce s výborem pro rozpočet. Myslela pan Lavia a výbor pro rozpočet podle mě přišel s přístupem, který je příjemnější, eh, přátelštější k eh, našemu výboru než tato zpráva. Děkujeme, paní kolegyně. A nyní za zelené poprosíme další kolegyně, paní Brater. Děkuji za slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi několik připomínek. Jednak děkuji mnohokrát paní zpravodajce za předložení tohoto návrhu. Já mám vlastně jenom několik dotazů. Já si myslím, že když v prvním odstavci říkáme, že ani tuto část rozpočtu nechceme výjímat se škrtů, tak musíme říci, kde ty škrty chceme provést. A my jako výbor si musíme stanovit priority a říci si, krátit se nebo škrtat lze tady, tady, tady, já nevím, Latinská Amerika a další. Ale tady se zatím říká, že se bude šetřit a neříká se kde. Takže eh, mě by zajímalo, jak si to paní Jetenmaky představuje. Možná, kdybyste to mohla specifikovat, tak bych s tím mohla souhlasit. Ale když to napíšete jenom takhle, tak je to dosti obtížné s tím souhlasit. K druhému odstavci. Eh, souhlasím s tím, co říkala paní Muniz. Já nevím, co to je ten artificial increase, ten umělý nárůst. Musíte to opět specifikovat. Kde ten nárůst má nastat? Já si myslím, že i toto je potřeba zpřesnit. Já bych ráda, abyste to specifikovali, jinak bychom, to museli, eh, jinak bychom museli hlasovat proti. Třetí bod. Zvýšení eh, financování jednak a potom vítání východního partnerství a ne jižního, což si myslím, že je dosti dramatické vyjádření, protože i oblast jižního středomoří je pro nás důležitá a váš přístup mě proto překvapuje. Já si myslím, že bychom podobně jako Východ měli uznávat i jich. Já nevím, jestli proto máte nějaké politické důvody, nebo proč to tak je, že ten jich tam vůbec nezmiňujete. Další otázky bych pak měla k těm oblastem, kde dochází k podfinancování, například ta politika, v soused, politika sousedství, ta si myslím, že není dostatečně financována. A pak bych se chtěla dotknout ještě jednoho bodu, který mi zde chybí. A to je specifikace k nákladům eh, SVČ, kde hovoříme o těch 5,7% růstu ale opět zase není řečeno, odkud ten nárůst má pocházet. Takže to bych chtělo, abychom se na to podívali. Hovoří se tady o nárůstu o nějakých 180, eh, pardon, o, o, o 11 nových pozic AD14 a o ničem jiném, takže Opět i zde eh, to vypadá jako, že se soustředíte výlučně na úředníky na pozici AD14. Já nevím, proč by to tak mělo být. Jestli byste to mohla rozvést, byla bych vám vděčná. A potom ještě jeden bod, ten se také týkal rozpočtu SVČ. Eh, mě docela překvapilo, bylo eh, to navýšení, služby, navýšení rozpočtu pro bezpečnostní služby, pro delegace vnějších činností. To se navýšilo o asi 30% a i zde bych se ráda zeptala, eh, v kterých zemích se nám ty věci tak zdražily, že toto je potřeba. Eh, jedna věc, kterou bych ráda chtěla přivítat, jsou ty peníze dané k dispozici na pilotní projekt pro řešení konfliktů, který má rozpracovávat SVČ v rámci svého běžného rozpočtu. To vítám. Je to samozřejmě součást těch navýšení rozpočtu, ale považuji za správnou. A e, celkově to tedy e, bych ráda, abyste tuto zprávu specifikovala podle mých poznámek. Podle nich také budeme předkládat pozměňovací návrhy, a vzhledem k tomu, že věřím, že většinu mých otázek zodpovíte a vyjasníte, myslím, že dosáhneme brzké schody. Děkujeme. A nyní prosíme opět naši zpravodajku. Chtěla byste k tomu nějaké poznámky ke stám, k těm postojům stínových zpravodajů. Paní Jatemaky, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za všechny připomínky, opravdu odborné připomínky, některé z nich jsem očekávala. Snad budu schopná připravit něco na naše další schůzi, něco, co by se těšilo větší podpoře. Já samozřejmě nechci mm, žádným způsobem eh, snižovat význam role Evropské unie jakožto globálního hráče. My samozřejmě si můžeme položit takovou otázku. Máme skutečně ve stávajícím období nějakou vůbec globální roli? Ano, možná pokud bychom se na to zaměřili, asi bychom nějaké větší váhy či většího vlivu mohli dosáhnout. Ale jenom proto, že utratíme více finančních prostředků, to neznamená, že uděláme, odvedeme lepší práci. Mohlo by to znamenat, tento následek ovšem není to nevyhnutelné. Já osobně se na to dívám z rozpočtového hodnotového hlediska takže musíme vést rozpravu, rozpravu o tom, jaká vlastně role Evropské unie skutečně je. Je to role zmenšená, nadále se redukuje, čili musíme si položit otázku, kolik politického olivu skutečně máme a jak ho využijeme. Kde budeme škrtat? To je rovněž oblast, kterou bychom se ještě měli zabývat a Zmínil jste se o arabském jaru, já jsem se o tom nezmínila, to samozřejmě neznamená, že bychom měli škrtat v této oblasti nebo u Palestiny. Všichni jistě souhlasíme s tím, že jsou to oblasti pro Evropskou unii nesmírně důležité. Měli bychom mít přítomní, měli bychom mít určitý vliv na tomto poli. Hovoříme-li o arabském jaru, ano, měli bychom tam být přítomní Dále je to otázka bezpečnosti, vynakládání více finančních prostředků na bezpečnost. A rovněž je dobré zabývat se možností prevencí konfliktu. To je něco, co by Evropská unie mohla udělat, mohla se zaměřit tímto směrem, získat více vlivu prostřednictvím této politiky. To by bylo podle mě lepší nejenom pro naše nejbližší sousedy, ale i obecně. Ovšem, vaše připomínky samozřejmě vezmu v potaz. Děkujeme, paní Jatemaky, říká pan předseda. Nyní několik informací, které se týkají pozměňovacích návrhů. Ty musí být předloženy do zítra, to je 15. května 12.00 a mohou být předloženy pouze v angličtině, protože máme omezené, omezený čas. Další informace. Naše další schůzka proběhne rovněž zítra, 15. května, od 17 do 18.15. A budeme tam mít místo předsedu vlády v Libii a volby, které nás čekají v této zemi. Máte nějaké k tomu ještě, paní Munis, máte k tomu něco k tomu poslednímu bodu? Ano, já jsem pouze procedurální poznámka, pane předsedo. Ráda bych se zeptala, ne, vlastně Ráda bych protestovala, protože mm, zde nemáme nikoho ze Seveče, kdo by s námi projednával rozpočtové otázky, pane předsedo. Většinou, když vedeme rozprávu tohoto charakteru, měl by tam být někdo například z komise, kdo by vyjádřil názory komise k této rozprávě. A další věc. Ohledně těch pozměňovacích návrhů, postupů, které se vedeme standardní formuláře pro předkládání pozměňovacích návrhů. Zatím systému nejsou k dispozici. Pokud vím, tak bylo řečeno, že musíme pozměňovací návrhy předložit do zítra. Několik ještě poznámek k obsahu, k paní Jatemaky. 59 pokud vím, tak eh, došlo k zničení nebo v podstatě k, k rozložení některých našich aktivit, eh, které se týkají Palestiny ze strany izraelské. Právě proto si myslím, že bychom měli prodiskutovat tyto věci zapojení SVČ dále Eh, si myslím, že mm, čas asi není dostatečný pro pozměňovací návrhy. Mm, prostě zpravodajové musí vyjadřovat své, nejenom své názory, ale názory celého našeho výboru. Prosím, jedno objasně říká pan eh, předseda, to není pro to stanovisko rozpočtu ten deadline na zítra, ovšem jde pouze o ten mandát k trialogu, nejde o ten obsah. Ty ostatní pozměňovací návrhy čili my ještě nebudeme předkládat pozměňovací návrhy k stanovisku přímo, který se týká rozpočtu zítra to je normální postup. I přesto, já souhlasím s paní ministr, v podstatě my jsme to obdrželi minulý týden, ve středu v podstatě to je opravdu kratičký, kratičká lhůta, to není ani týden. Bylo mi řečeno sekretariátem, že 24. května musíme hlasovat, podobně jako ostatní výbory, čili nemáme nějak času naspět pro pozměňovací návrhy. Já opravdu realisticky. My prostě ve čtvrtek, v pátek nebudeme jednat, my budeme se stínovými jednat až příští týden, čili pokud to bude zítra v poledne nebo ve středu v poledne, tak to není žádný to nebude znamenat nějaký veliký rozdíl, ovšem pro nás to samozřejmě je obrovský rozdíl, zda teda to musíme předložit do zítra nebo do středy. Tak já to říká pan předseda. Mm, stačilo by nám to ve středu dobře, dohodli jsme se. Ano, takže ve středu, ve středu v poledne. A to byl poslední bod na našem dnešním programu. Přeji vám příjemný večer a uvidíme se zítra.